Pianino. Colleghi, abbiamo un eh, busy morning. Vážení kolegové, dobré ráno. Máme před sebou spoustu práce, takže začneme hlasování. Budeme hlasovat elektronicky o usnesení Evropského parlamentu o procesu integrace Kosova. Spravodajkyní je paní kolegyně Luňaček, která je tamhle vledu. Dobře, kompromis jedna. Máme zde oddělené hlasování. První část, kdo je pro? Proti? Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 31. Ne, kompromis 2. Omlouvám se, kompromis 2. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. Přejdeme ke 48. C, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 49. Kdo může schválit, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis 3. pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Šedesát. S ústním pozměňovacím návrhem paní zpravodajky. To znamená, že zde jde o vypuštění with satisfaction. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Přijdeme k kompromisu čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Sedmdesát čtyři. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Osmdesát šest. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Osmdesát osm pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 100. S ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 101. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 102. Pro, proti, zdržel se. Musíme to zkontrolovat elektronicky. Takže Třicet tři pro, osmnáct proti. Schváleno. Číslo sedm, kompromis sedm. Tady mě opravují. Uh, eh, 100, Trojka, část 103, kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. 104, kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. Teď kompromis 7, pro, proti, zdržel se, schváleno. 112 s ústním pozměňovacím návrhem paní zpravodajky. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 113, to je oddělené hlasování. Kdo je pro první část? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. A druhá část nyní, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 114, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 117, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 118, ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 119. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 122. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 10. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 125. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Vypadá to, že to je bylo zamítnuto, ale neviděl jsem příliš mnoho zvednutých eh, paží, takže elektronicky hlasujeme o 125. Takže zamítnuto, dvěma hlasy zamítnuto. A kolegyně také ne, nehlasovala. Je další ještě pro. A můj je také pro. E it's e anyway rejected. Takže v, žád, v každém případě je to ale zamítnuto. To sice bylo hezké, že jsme to započítali, ale bohužel stejně to bylo zamítnuto. 124, kdo je pro, proti, zdrželo se schváleno. 126, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 127, kdo je pro, proti, zdrželo se, zamítnuto. 128 pro, proti, zdržel se. Opět ověříme elektronicky. Takže 128 hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Takže velká většina pro. Schváleno. 130. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 131. Takže opět eh, hlasujeme elektronicky o 130. 130. Hlasujeme elektronicky. Já se omlouvám, ale mě nefunguje to hlasovací zařízení. Já jsem byla pro. Takže dva hlasy pro, paní Luňáček a vy. Takže 35. 37 eh, pro, 33 proti. 131. 131, kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 132. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Kompromis 8. Pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. Sto čtyřicet čtyři. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 145 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdržel se, schváleno. Sto padesát dva. Sto padesát dva pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 153 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 154 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. padesát pět, lomeno sto padesát šest pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis 11 pro, proti, zdržel se schváleno. A přejdeme k 12C, tedy kompromis 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 172. 172. Kdo je pro, proti. Elektronicky to nyní zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Plus dva tedy. Končím hlasování. Takže velkou většinou Schváleno 173. Nyní, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 174. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 175. Pro? Proti? Zdržel se schváleno. 176. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromisní návrh 13. Pro. Proti. Zdržel se? Schváleno velkou většinou. 181 pro. Proti. Zdržel se? Schváleno. 182 pro. Proti. Zdržel se? Schváleno. 183 pro, proti, zdržel se, schváleno. 185. Máme zde oddělené hlasování, kdo je pro první část, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. A druhá část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 186 pro, proti, zdržel se, schváleno. 187 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 188 pro, proti, zdržel se, schváleno. 189 pro, proti, kdo se zdržel? Moc jsem vás neviděl, takže to elektronicky ověříme. Elektronicky hlasujeme o 189. Končím hlasování. Zamítnuto, protože musíme připočítat ještě další dva hlasy proti. Takže 189 byla zamítnuta. 190, 191 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ne, ne, ne, to je, to je naprosto evidentní. 192, kdo je pro? Proti. Zdržel se, zamítnuto. 193, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 194, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 195, pro, proti, zdržel se, schváleno. 196, pro, proti, zdržel se zamítnuto. 197 pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky. 197 kontrolujeme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. 198. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 199. Pro? Proti? Kdo se zdržel? Zkontrolujeme raději elektronicky. 199 elektronicky. Takže 199, vypadá to, že jeden kolega za socialisty je zde, zde hlasuje, aniž má právo hlasovat pan Cery sice říká, že socialistů není nikdy dostali, někdo má asi trošičku jiný názor. Takže výsledek. Schváleno. Přivítáme skutečného předsedu tohoto výboru, pana Broka. Vítejte, Helmute. A všechno nejlepší k narozeninám. 200. Hlasujeme o návrhu 200. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 201. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 202. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 203. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 204. Tady máme split vote, oddělené hlasování, takže první část, hlasujeme o první části, kdo je pro, kdo je proti. Zamítnuto. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 205. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 206. Dvěstě šest. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 207. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 208. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 209. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 18. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 21. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 22. Pro? Proti? zdržel se zamítnuto. 23 pro, proti, zdržel se schváleno. 24 pro, proti, zdržel se schváleno. 25 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 26 pro, proti, zdržel se Zamítnuto. 27. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 28. Pro. Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 29. Pro. Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 30. Pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Moc vás ruce nezvedlo, proto je velice obtížné zjistit, co si vlastně výbor přeje. Končím hlasování. schváleno. Pozměňovací návrh eh, číslo 2. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Trojka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 10. Kdo je pro? Proti? kdo se zdržel. Ověříme elektronicky. Zahajuji elektronické hlasování pozměňovací návrh 10. Končím hlasování. Takže přijato. 39 ku 23. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 12 pro, proti, zdržel se, schváleno. 13. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 14. Kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 16. Kdo je pro? Proti. 5 moc rukou jsem neviděl, takže nevím, jaký byl výsledek. Opět 16 ověříme elektronicky. Ještě tři kolegové chybí, končím hlasování, schváleno velkou většinou. A pozměňovací návrh jedna. Kdo je pro? Proti. Držel se. to. A ještě hlasujeme takto o pozměněném návrhu. Kdo je pro? Děláme to elektronicky. Končím hlasování. Velkou většinou schváleno. Blahopřejeme kolegyni Junáček.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 máme žádost, abychom přerušili na pět minut, aby kolegové eh, uvnitř výboru zde si mohli vyměnit názory, takže prosím, mějte strpení. Qui dobbiamo andare calmi come fatto anche adesso perché ci controversi. Sul costo Mm, va bene. So. Eh,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 send this. Kolegové. Mm, budeme pokračovat. Zde teď podle programu nás čeká hlasování o zprávě kolegyně Ulrike. Porto. Musíme, teď máme hlasovat o zprávě o bývalé Jugoslávské republice Makedonii. Dobře. A začneme s návrhem 1, což je ústní návrh. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlaseno. Kompromis 1. Kdo je pro? proti, zdržel se, odsouhlaseno. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 28, Kačin, kdo je pro, proti, zdržel zamítnut. E, přejdeme teď k návrhu 30, Nikolaj, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 31, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Kompromis 3, dílčí hlasování, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasena. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasena. 37. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. Návrh 41. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. 45 nyní. 45. Kovačev. Kdo je pro? Proti? zdržel se. Musíme to prověřit, eh, protože mm, málo zvedáte ruce. Hlasujeme o návrhu 45 elektronicky. Hlasujte. Chybí nám tři kolegové, nikdo jiný, tak konec. Dotivá většina pro. 46 s ústním návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. 47. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. Nyní přejdeme ke kompromisu 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen návrh 57. Mm, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnout. Kompromis 6. Hmm. Ne, pokud to chce paní Lunáček, tak dobře. Hlasujeme elektronicky. Ještě chybí několik kolegů. Prosím, hlasujte. Konec hlasování. Zamítnut. Nyní kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Kdo se držel? Odsouhlasen. Přejdeme k ústnímu návrhu číslo 2. Kdo je pro? Proti? zdržel se, odsouhlasen. A nyní návrh 65, kdo pro, proti, prověříme elektronicky, hlasujte. chiuso la votazione. Konec hlasování. Zamítnut. Nyní přejdeme k návrhu 66. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 67. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 68. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A prověříme to elektronicky. Hlasujte. Ještě čekáme na kolegy. Konec hlasování. Odsouhlasen. 69. 69. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. 70. Ne drtivou většinou, to bylo jasné. 70. Kdo je pro? Kdo je proti? Tady to prověříme. Hlasujte o návrhu číslo 70 Hlasujeme elektronicky. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlasen. 71. A eh, je třeba dát slovo panu Kukanovi. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Mám ústní návrh k tomuto návrhu 71 a to vypustit slovo mediation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 takže zde, když nesouhlasíme s ústním návrhem, tak budeme hlasovat o návrhu, který máme, tak jak byl sepsán. A zde mám na mysli návrh 71. Hlasujeme o návrhu 71 v původním znění. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnut. 72. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 73. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 74. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. 75. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. A nyní přejdeme ke kompromisu 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. 76. Ne, ne, ne. Omlouvám se, odpadá, poněvadž byl odsouhlasen kompromis 7, takže přejdeme k 81. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. 82. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. 83. Chcete si prověřit návrh 82? Dobře. Hlasujeme elektronicky o návrhu 82. Hlasujte, prosím. Eh, máme eh, tři kolegy ještě, kteří musí odhlasovat. Konec hlasování. Odsouhlasen. 83 nyní. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. 85. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh. Ne, ne, ne, nyní přejdeme ke kompromisu 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. Kompromis 10. Kdo je pro? proti, zdržel se odsouhlasen. Nyní kompromis 11, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen. A nyní přejdeme k návrhu, ústnímu návrhu číslo 3. Kolegy Kana. Kdo je pro? Proti, zdržel se, odsouhlasen. 106 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 107. Kdo je pro? Proti, zdržel se, odsouhlasen. 108. Kdo je pro? Nemusí, ne, ne, není třeba číst ten návrh. Ne. Návrh 108 teď. Hlasujeme o návrhu 108. Kdo je pro? Proti. Slyšel se odsouhlasen. 109 je ne, ne. Ten byl stažen. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti. Slyšel se odsouhlasen. 111. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Nyní přejdeme ke kompromisu 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. Nyní 120. Návrh 120. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. 121. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Odsouhlasen. 122. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel Odsouhlasen. 123. S ústním návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlasen. 125. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. 150, 127, pardon, 126, tedy pro, proti. Zdržel se odsouhlasen. 127 pro, proti. Zdržel se odsouhlasen. Kompromis 15. Kdo je pro? Zdržel se? Proti? Odsouhlasen. 124, ne, 129, omlouvám se, 129, kde pro? Proti zdržel se, odsouhlasen. Kompromis 16. Kdo je pro? Proti, zdržel se, odsouhlasen. Nyní přejdeme k 132. Eh, kdo je pro? Proti, zdržel se, odsouhlasen. 133, kdo je pro? Proti, zdržel se, odsouhlasen. 134, kdo je pro? bude proti, kdo se zdržel odsouhlasen. 136, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Kompromis 17, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel odsouhlasen. 139, Makovej, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se odsouhlasen. 140. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. 141. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. 142. Spitvout. První část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Dobře, prověříme to elektronicky. Ještě čtyři kolegové musí hlasovat. Výborně, konec hlasování. Odsouhlasena. První část odsouhlasena. Druhá část. Kde pro? Kde proti? Eh, kdo se zdržel? Jasně zamítnuta. A 143 s ústním návrhem. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Odsouhlaseno. 144 pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlaseno. 145 ne, ten odpadá. Takže kompromis 18. Kdo je pro? proti, zdržel se odsouhlasen. 104, kdo je pro, proti, hmm, zvedáte málo ruce, musíme to prověřit elektronicky. Hlasujeme o 104. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Kompromis 19. Kompromis 19. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel odsouhlasen? 150. Kdo je pro? Proti? Zdržel se odsouhlasen. 151, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. 152, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut 153, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnut 154, Prověříme 153 od pana předsedy Kovačeva, takže elektronicky to prověříme. Tak prosím, hlasujte. Ještě nám chybí několik hlasů. Konec hlasování. Je zamítnut o dva hlasy, ale zamítnut. E, nyní 154 kolegy Havita, kde je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Allora, sul compromesso... Nyní k kompromisu 20. Paní Janaku si přeje slovo, prosím. Pane předsedo, na čtvrtém řádku kompromisního návrhu 20 eh, tam máme Education with Bulgarian Greece. Ale ty návrhy se týkají pouze Bulharska, přece se netýká Řecka, takže chceme dílčí hlasování. Hlasovat o kompromisu bez slova Greece. Pokud to nebude akceptováno, tak budeme hlasovat pro návrh se slovem Greece. žádost je jasný, jasná, jasný, jasná žádost. Kolega Havit chce slovo. Prosím, ano, jenom eh, k tomu kompromisu. My jsme se rozhodli, zpravodaj a stínový spravodajové, jsme se rozhodli, že, eh, že eh, se přidržíme návrhu z minulého roku, kde právě to slovo Greece bylo. Takže já vím, že paní Janaku správně asi žádá o split vote, to je správné, takže já s tím souhlasím. A já bych rád, abychom ale zachovali to původní znění, jakožto zpravodaj. Allora, eh, ok, allora, Votiamo, vi chiedo di votare. Takže budeme nyní hlasovat o kompromisu 20 bez, bez toho e, slova Greece, Řecko. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Odsouhlaseno. A nyní prosím, abyste se vyjádřili ke kompromisu 20 s tím, že tam teď bude to slovo Greece, všecko figurovat. Eh, eh, takže tak, jak to bylo. Tam se kde pro, proti. Ne, my jsme hlasovali pouze o té první žádosti, to znamená, aby to bylo bez slova Greece, Řecko. A teď budeme hlasovat o stejném návrhu, ale se s tím slovem. Včetně. Va bene, allora abbiamo votato sulla prima richiesta. Jsme hlasovali o první žádosti a to je kompromis 20 bez slova Řecko, Greece. A nyní musíme hlasovat o e, tom návrhu včetně slova Greece. Facciamo un voto elettronico che è meglio. È chiaro? Je to jasné. Jde o tedy dílčí hlasování Split vote. Takže my jsme hlasovali o první části a nyní musíme hlasovat o druhé části. První část vylučuje to slovo a ta druhá část ho začlenuje. To mi říká sekretariát a já nemám pochyb, že by to formálně bylo špatné. Takže prosím teď hlasujte ale elektronicky, abychom se vyhnuli potom nějakým možným spochybňováním. Takže prosím, hlasujte teď elektronicky eh, v souladu s tím, co se požaduje. On the inclusion of Greece. Inclusion of non si sente. No, no, Va bene? Allora vi... Dobře, takže prosím, nyní hlasujte elektronicky o začlenění toho slova Greece, Řecko. A týká se to tedy kompromisu 20. Ještě nám chybí tři kolegové. <clears throat> Konec hlasování. A pro... Že odsouhlaseno s tím slovem, včetně slova Greece, Řecko. A nyní 159. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 162. Kdo je pro? Proti? Zdržel se odsouhlaseno. 163. Kdo je pro? Proti? Zdržel se odsouhlaseno. 164, kdo je pro, proti, A slyšel se odsouhlaseno 5, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlaseno 6, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlaseno 7, pro, proti, zdržel se, odsouhlaseno. 8. Split vote. Hlasujeme o první části, kdo je pro, kdo se zdržel, ne, kdo je proti, pardon, kdo se zdržel, odsouhlaseno. Druhá část. Hmm, pořád je to stejný návrh, kdo je pro, proti, zdržel se, Kont- prověříme elektronicky. Hlasujeme o druhé části návrhu 8. Hlasujte elektronicky. Konec hlasování. Odsouhlaseno. 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 21. Kdo je pro? Proti? zdržel se, odsouhlasen, kompromis odsouhlasen. Návrh 14. Janaku Salavrakos. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen jedna, Kdo je pro? Kdo se zdržel? Pardon, kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen dvě, Kdo je pro? Kdo je kro- proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen tři, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen čtyři, Ne, odpadá, odpadá, protože byl přijat návrh číslo 3. A nyní konečné hlasování, hlasujeme elektronicky. Astensione. No, metere niente. Non voto. Chiusa la votazione. Konec hlasování. Drtivá většina pro. Blahopřejeme zpravodaji. questo voto unico sul... Uh, ah. Don't we have a break for consultation? No, no. no, not for this one. No. We don't need any consultation Bene, allora a questo punto votiamo. Nyní teď budeme hlasovat elektronicky o účasti Maroka na programech Evropské unie, kde je zpravodajkou kolegyně Nates. Hlasujte elektronicky. Mancano quattro colleghi. Čtyři hlasy chybí, už se tam blížíme, takže ještě někdo chce se připojit? Ne. Konec hlasování. Drtivá většina je pro. Blahopřeji paní zpravodajce.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 Bene, passiamo al punto 4. Nyní přejdeme k bodu 14, což je usnesení Evropského parlamentu o zprávě za rok 2011, která se týká pokroku Černé hory. Relatore, il collega Tannock. Pravodajem je kolega Tannock a takže zde jde o uzavření vyjednávání e, se Černou horou a vyjednávání e, e, by mělo tedy proběhnout v červnu tohoto roku a samozřejmě toto rozhodnutí má velké politické implikace a i se to týká velice úzce dalších aspektů přistoupení Černé hory. Nedám slovo panu Tanokovi Děkuji, pane předsedo, a blahopřeji vám k vašemu znovu zvolení. Toto je druhá zpráva, kterou předkládám výboru eh, v průběhu tohoto mandátu. Poté, co jsem se stal téměř stálým zpravodajem, ačkoliv nevím, jestli tedy je toto eh, správné slovo. Čili toto je druhá zpráva od oficiální kandidatury Černé hory eh, v prosinci 2010 a to se samozřejmě také týká liberalizaci víz eh, turistických práv a to byla dohoda z roku 2009 vzhledem ke včerejší debatě, kde zazněly i poněkud surrealistické komentáře k vstupu Makedonie a dále jsme se bavili o eh, Albánii a Bosně a Hercegovině. Myslím, že je celkem nekontroverzní, pokud řeknu, že eh, s Černou horou je to poměrně jednoduché a je jednoduché sledovat eh, postup směrem k přistoupení a můžeme říci, že eh, v tomto malém měřítku to skutečně jde. Myslím, že komisař Ren ještě před panem Filem eh, uvedl, že eh, Černá hora je skutečně úspěšný příběh v tomto regionu. Tak myslím, že to platí i dnes prosincové rozhodnutí rady o odložení Eh, jednání s Černou horou o eh, členství v Evropské unii eh, bylo pravděpodobně zdrojem zklamáním a já si myslím, že šlo vysloveně o politické rozhodnutí z hlediska domácích problémů některých členských zemí a zároveň se dotýkalo jakéhosi pocitu únavy z rozšiřování a to znamená, že se eh, poněkud nedostatečně ocenili ten pokroky, které dosáhlo Černá hora eh, v sedmi prioritách stanovených komisí. Eh, podle mého názoru Montenegro, tedy Černá hora, vyvinula velké úsilí a přijala nápravy, pokud se týče výtek komise. To se týkalo zejména práce Černohorského parlamentu, jeho procedurální stránku, rámec volební, eh, volební zákon, profesionalita státní zprávy, ačkoliv jde o velmi malou zemi s malou administrativou. Tam byl prostor pro zlepšování, dále nezávislost soudnictví, boj proti korupci, boj proti organizovanému zločinu, což je regionální problém zajištění svobody médií a Eh, určité eh, výtky, které se týkaly zastrašování určitých médií a dále spolupráce s občanskou společností a infrastruktura. Moje můj text se týká také různých částí ekonomiky, eh, potíží, s níž se Černá hora potýká, to jsou potíže růstu. Černá hora Eh, používá jako měnu euru, ačkoliv není členem eurozóny a samozřejmě eh, toto je Toto je dalším zdrojem potíží, poněvadž používá měnu, na kterou nemá přímou ani nepřímou kontrolu. Dále krize, eh, recese s potřebou zlepšit penze, dále je tady příliš mnoho byrokracie, kterou je třeba omezit, aby se přilákali zahraniční investice, zlepšilo se podnikatelské prostředí a motivoval se růst. Černá hora, musíme říci, že to je věc, která nás trošku eh, překvapila, eh, byla v prosinci loňského roku přijata za člena Světové obchodní organizace, to je velký krok před. A já dále v této zprávě hovořím o záležitostech týkajících se hlavních politických kritérií pro přístup k Unii, což se týká zejména mezietnických vztahů a tady musím říci obecně, že Černá hora je malá a soudržná země, čili tyto faktory jsou poměrně eh, malé a ty výtky, které tady jsou, jsou dosti eh, surrealistické, řekl bych, eh, týká se to třeba srbského jazyka a podobně. Dále genderová rovnost, eh, náboženská rovnost, to jsou také eh, problémy, které se tady objevovaly, objevovaly v minulosti, dále repatriace eh, vyhnanců v Černé hoře, Eh, poněvadž eh, je tam řada komunit z různých částí bývalé Jugoslávie. Eh, to jsou lidé, kteří skončili v Černé hoře a zatím se tady nemohli navrátit zpět. Dále nezávislost soudnictví, svoboda médií, to už jsem řekl. Dále jsem se zabýval věcmi jako je energetická politika, Černá hora, Eh, je eh, ve šťastné pozici tím, že má značnou, eh, značné zdroje hydroenergie a mm, usiluje o propojení s Itálií. Dále životní prostředí a turistika. Černá hora se pišní jakožto země ekologicky citlivá i když samozřejmě je to malá země, nicméně přírodní krásy jsou nádherné a to tež platí o pobřeží a to je skutečně velmi, dobrý, velmi dobré východisko pro turismus. A na poslední řadě eh, regionální kooperace se sousedy, včetně malého pohraničního sporu s Chorvatskem, Dále boj proti organizovanému zločinu a praní špinavých peněz, to je celkem eh, vnímáno v Evropské unie a ve prospěch Černé hory musím říci, že v minulém roce se podařilo eh, eh, úspěšně uzavřít bilaterální smlouvy o navrácení osob s Srbském, Chorvatském a dalšími. To vedlo určitým napětím Pozměňovací návrh pro, tedy termín pro pozměňovací návrhy eh, je 2. únor a já chci tady eh, poděkovat kolegům. A já musím říct, že v loňském roce má zpráva eh, prošla velice, velice hladce, pozněcích návrhů bylo málo a nikdo nebyl proti v závěrečném hlasování, takže já doufám, že i tentokrát to bude víceméně podobné a doufám, že tento výbor eh, podpoří úsilí Černé hory a umožní mu zahájit eh, přístupová jednání eh, rada, myslím, stanovila červen letošního roku, což ovšem bylo zvoleno víceméně arbitrárně, takže mm, bychom chtěli horu podpořit. Děkuji vám. Eh, v tomto okamžiku tedy zahajuji debatu se stínovými zpravodaji. Kolegyně Ibrizačič jako první. Prosím, dodržte čas tří minut. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Já mohu jedině podpořit to, co řekl pan Tenok. Souhlasím s jeho posouzením Černé hory, s jeho tedy zařazením mezi ty jednodušší případy. Je to skutečně jedna z nejjednodušších hodnotících zpráv k zemím tohoto regionu. Černá hora je skutečně úspěšnou zemí a problémy, které se často vyskytují v tomto regionu, eh, což je, jsou problémy v oblasti spolupráce se sousedy a pozornost také jednotlivým zemím, eh, dále mezietnické vztahy a tak dále, tak to všechno jsou problémy, s nimiž se v Černé hoře naprosto nesetkáváme. Text, který je nám předložen, splňuje všechna kritéria, která já bych eh, na takovýto text eh, kladla. Eh, nemám v úmyslu podat žádný pozměňovací návrh, jsem spokojena s tímto sněním, i když máme ještě pár dní na to, abychom je podávat mohli. Já myslím, že pokud nějaké budou, tak to budou spíše jenom kosmetické změny. Já v zásadě si nepřeji nic měnit a ani bych neměnila strukturu, poněvadž si myslím, že pan Tanok eh, všechno vystihl velice dobře od ekonomiky po regionální aspekty a všechny další nejrůznější aspekty, my jsme se v minulosti zabývali. Eh, to, na co jsme se soustředovali v minulosti, eh, bylo v podstatě splněno černohorskou vládou a je tedy v eh, různých oblastech dosáváno pokroku. Takže tolik je můj názor a těším se na názory dalších kolegů. Čili v zásadě podporuji tento text v jeho současné podobě. Děkuji. Kolega Ferm, prosím. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat velice panu Tanokovi, poněvadž myslím si, že ta zpráva je v zásadě velice dobrá. A já jsem stínový zpravodaj za socialistickou skupinu. My jsme eh, loni podali několik pozměňovacích návrhů, které on v podstatě zapracoval, což jeho zprávu dále zlepšilo. Já myslím, že je to v duchu souladu mezi nejrůznějšími politickými eh, skupinami. My možná budeme podávat eh, pár pozměňovacích návrhů, nic závažného. Jsou tady v podstatě dvě oblasti, kde se chceme zaměřit na formulace. Jedna se týká korupce právě, tedy vlády práva právního státu. Eh, tady skutečně bylo eh, dosaženého eh, dobrého pokroku, nicméně pořád ještě s tou implementací to není úplně nejlepší, nestačí, abychom měli tato pravidla sepsaná, ale jde tedy o hodnotovou změnu ve společnosti, čili já si myslím, že tady je pár bodů, které můžeme zdůraznit více. A druhá věc je oblast občanské společnosti. Eh, pan ten hovořil o genderové rovnosti, což je velmi dobře. Dále jsou tady organizace eh, občanské společnosti, situace na trhu práce a tak dále. Tady, myslím, se můžeme vyjádřit jasně. Pokud se týče fungování EPA, tak eh, toto je jednou eh, ze slabin, tedy to, jak toto financování funguje ve prospěch eh, občanské společnosti. Jeden z hlavních bodů, a tady souhlasím s panem Tanokem, je to, že bychom eh, měli se vyhnout zdržení vyjednávání s Černou horou, protože když se podíváme na situaci v jiných částech západního Balkánu, tam tady probíhají Eh, národní debaty o rozšíření Eh, které je velice obecná a eh, v podstatě to neodpovídá tomu modelu, který jsme přistoupili, a sice, že každá země musí být hodnocená podle svých vlastních zásluh. A já si myslím, že tady skutečně není žádný důvod ke zdržování vstupu Černé hory, poněvadž eh, jsou tady jiné země, které jsou na tom daleko hůř. Čili já souhlasím s panem Tanokem, my tady asi podáme pár pozměňovacích návrhů, ale jsme v zásadě na stejné linii. Děkuji. Děkuji. Kolega Weigl, prosím. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Děkuji, pane předsedající. Především bych chtěl poděkovat panu Tanakovi za velmi ambiciozní a kreativní přístup k této zprávě. Eh, také jsem vděčný, že jde o eh, zprávu krátkou. Černá hora je země malá, transparentní a já myslím, že eh, můžeme její pokrok pozitivně zhodnotit. A mm, myslím, že je také správně, že to vyjadřujeme stručně, poněvadž nemá příliš význam podávat řadu pozněvacích návrhů. My tedy je podávat nebudeme, máme jenom pár komentářů, které bychom rádi, kdyby byly zapracovány. Já souhlasím a podporuji myšlenku, eh, myšlenku, kterou vyjádřil kolega za socialisty, eh, že není žádný důvod k odkládání zahájení jednání s Černohorou a já doufám, že všechny členské země Evropské unie se zhodnou na tom, že Černá hora je skutečně úspěšná, že funguje jako pozitivní příklad, že se nerýsují žádné velké problémy, které by snad měly dále zdržet zahájení jednání. Také bych chtěl zdůraznit, že Černá hora zaznamenala pokrok také v některých kritičtějších oblastech, o nich se hodně hovoří, hovořím zejména o korupci. Myslím, že je správné říci, že Montegro, tedy že Černá hora, eh, vyvinula cílevědomé úsilí, eh, že navázala vztahy s členskými, tedy se sousedními zeměmi a spolupráci s Interpolem. Eh, další bod, a to je svoboda médií a zaznamenané incidenty z minulých let. Ehm, tady byla eh, jakási žurnalistická daň, kterou jsme se eh, kterou jsme se tady eh, zabývali jakožto jakýmsi gentlemanským přestupkem a skutečně těch případů velice ubylo a dá se říci, že exekutiva se snaží skutečně tyto incidenty rozkrýt. Je to otázka politické kultury, která by měla se vytvářet jaksi organickým způsobem. Myslím, že vyřešení problému souvisejícím s žurnalisty, myslím, že to jsme akceptovali jako víceméně vyřešené. Pokud se týče pohraničních problémů, pokud vím, čeká se setkání na úrovni státu a vlád mezi Chorvatskem a Černou horou. Mělo by být řečeno, mělo by tam být dohoda, že se to má řešit pomocí Hákského soudu. Dále tady otázka ortodoxní církve, která je rozdělena na srbskou a černohorskou. To samozřejmě dráždí společnost. Je to reálný problém a je to něco, co se na státní úrovni nevyřeší. To by si ty církve měly vyřešit mezi sebou. Ještě bych chtěl upozornit na jednu další věc, a sice, že je důležité nevytvářet jakýsi prostor pro takzvané legitimní eh, zásahy do vztahů mezi Srbskou a Černou horou. Černá hora by, pardon, Srbsko by eh, mělo upustit od vyvíjení nátlaku na černohorské úřady prostřednictvím svých menšin. Děkuji. A slovo má paní kolegyně Luňáček. Prosím, tři minuty. Äh, Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla poděkovat panu Tanokovi za předložení této zprávy. Je to zpráva skutečně kvalitní, eh, krátká a stručná. Já bych měla tři body, ke kterým chci podat pozměňovací návrhy a doufám, že budou podpořeny. Eh, Nejdříve tedy pozitivně odstavec 1, kde se říká, že nejpozději v červnu 2012 by měla být zahájena přístupová jednání, tak to bychom měli skutečně podpořit. Ten eh, odstavec o korupci, to jsem taky velice pro. Ale jsou tady tři věci, kde si myslím, že je třeba zesílit formulace. Jedna je v oblasti životního prostředí, energetiky, hospodářství. My jsme vlastně už minule eh, tematizovali eh, tematizovali chystaný projekt přehrady. Tady byl konkurs, který tedy mm, jaksi na dodavatele, který zkrachoval a Eh, je to také otázka biodiverzity, která je zakotvena a tak dále. Já si myslím, že tady je skutečně důležité, aby při tom eh, příštím výběrovém řízení eh, bylo dbáno na plnou transparentnost a myslím, že bychom měli požádat vládu, aby předložila transparentní strategii o tom, eh, jak chce dále postupovat eh, v eh, oblasti hydroenergetiky. Já nejsem v zásadě proti, ale je třeba, abychom věděli, o co jde, jestli je skutečně jsou tak velké projekty nutné a jaký to má vliv na turismus. Druhá věc, vy jste, pane Tanoko, hovořil o oblasti členských, eh, tedy eh, lidských práv, ale nezmínil jste oblast eh, diskriminace sexuálních menšin a já myslím, že v minulém mm, zprávě, tady jsme měli delegaci, kolega Kačin tady se zabýval také otázkou homofobie a demonstrace, která byla rzena na pomoci slzného plynu. Eh, tady eh, eh, skutečně tam zasahovala i policie a navštěvovala tady prostory uspořádatelů, čili já si myslím, že tady skutečně je, existuje také memorandum se organizacemi, Eh, sexuálních menšin a mm, myslím, že ale tady realizace a jejich dodržování, tady na to je dosud eh, třeba klát, eh, klást důraz. Například práva transgenderových osob, které se týkají zejména zdravotního stavu a celý tedy zákonný rámec, ten je třeba také upravit a zlepšit pro situaci těchto menšin a já doufám, že tento pozměňovací návrh přijmete a další věc, to jsou nevládní organizace. Eh, vy to v té zprávě máte, ale já si myslím, že přesto by bylo dobře, abyste tedy poněkud více žádal eh, zapojení Eh, mediálních aktérů eh, v otázce přístupu k dokumentům a tak dále. Prostě není možné, aby nadále eh, pokračoval zastrašování ze strany vládních úředníků a podobně. Já si myslím, že tady skutečně je třeba určitého zlepšení a v tomto smyslu podám pozměňovací návrh. Ale jinak tady skutečně děkuji, myslím, že se ubíráte hodným směrem. Grazie. Děkuji. Slovo má kolega Huntis. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji. Já si myslím, že eh, přístupový proces Černé hory eh, by asi měl být ten nejjednodušší ze všech zemí západního Balkánu. Domnívám se, že moje frakce, která je pro vstup všech zemí, eh, zde určitě nebude znašet námitky. Eh, pokud se týče ovšem této zprávy a také to, co eh, tady kolega přednesl, on hovořil o určitých surrealistických výrocích na téma firm nebo Kosovo. Použil termín surrealistické Eh, má tím na mysli to, že existují ještě nevyřešené problémy eh, mezinárodního práva nebo eh, vztahu se sousedními zeměmi, no tak dobře, ale v případě Černé hory neexistují takovéto návrhy. Ale já bych tomu chtěl říct ještě něco dalšího. Existují i další surrealistické dojmy, které se tady označují jako realismus. O co jde? Eh, ta zpráva je velmi jednoduchá a eh, prostě je to eh, klasická hodnotící zpráva. To je v pořádku. Nicméně přistoupení, případně účast, účast na to jako instituce, čili od kdy je toto kritériem vstupu do Evropské unie my tady chápeme, co je realitou dnešních dnů, ale já si myslím, že eh, to nebude mít pozitivní dopady na tento region. Jde to instituce, která v naší souvislosti přece nemůže hrát žádnou roli. Eh, za druhé, tato země se nachází v předvstupním stádium. A to znamená, že tedy akta by měla být otevřena. Eh, my jsme včera hovořili o Kosovu a včera v Kosovu proběhla velká demonstrace proti úsporným programům. To bylo její téma. A zde v této zprávě my vítáme eh, zavádění eh, tržního hospodářství. Ale my se nacházíme v době krize a problémy máme už i v zemích Evropské unie. Tato pravidla prostě eh, považujeme za eh, jakýsi neoliberální diktát v hospodářské politice. Jak vypadají příjmy, jak, vypadají, jak to vypadá se sociálním státem. A já to neříkám proto, že jde o Černou horu, Nýbrž. Nám tady jde o to, že Eh, kodaňská kritéria mohou být interpretována také tímto způsobem a my jsme nyní eh, v, ve fázi, kdy má být eh, realizován daleko silnější program úspor jen proto, aby se dodržely jakési hospodářské indikátory. Já si myslím, že ano, já nevím, jestli se to eh, dá nebo nedá, ale je to otázka také hospodářské politiky v souvislosti s různými sociálními problémy, jako je nezaměstnost a tak dále. Existují další eh, věci, které s tím souvisí a já myslím, že by to mělo být uvedeno v této zprávě. Eh, znamená to také, že mezinárodní fondy dávají jakési kritéria, také pokud se týče transparentnosti. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Kukan, který je předsedou delegace pro Černou horu. Děkuji, pane předsedo, já bych se chtěl připojit k předřečníkům, kteří kladně hodnotili pokrok Černé hory na cestě k její evropské integraci. A také bych chtěl poblahopřát panu Tanokovi za velmi kvalitní zprávu, kterou připravil a která velice objektivně a realisticky odráží situaci v zemi. Země pokračuje na eh, cestě k integraci a doufám, že celý tento proces bude pokračovat hladce a ještě v tomto roce budou zahájena jednání o přistoupení. Tato jednání nebudou zcela jistě jednoduchá. Myslím si, že důležité je začít těmi nejobtížnějšími kapitolami. V tomto ohledu bych chtěl rovněž přivítat jmenování pana Alexandra eh, Pejoviče, bývalého eh, velvyslance uh, Černé hory v Evropské unii, který by měl předsedat těmto jednáním a pokud jde o těch sedm priorit, které komise vytyčila v zprávě o pokroku za rok 2010 souhlasím s panem Tenokem v tom, že došlo ke značnému pokroku při splňování těchto priorit. Zvláště se to týká práce parlamentu, jeho jednacího řádu, volebního systému, kde byly nedávno přijaty pozměňovací návrhy týkající se financování politických stran, ale také v klíčových oblastech, kterými je reforma soudnictví, boj proti korupci a organizovanému zločinu. Také jsem rád, že se ve zprávě věnuje zvláštní pozornost zákonům o vzdělávání kde se v loňském roce podařilo členům parlamentu nalézt kompromis. Pokud jde o hospodářství, Černá hora drží deficit svého rozpočtu a veřejných výdajů v, za rok 2011 v rámci maastrichtských kritérií a země se v roce 2011 rovněž stala členem WTO, což dává Černé hoře dobrou výchozí pozici před zahájením jednání. Nicméně jsou zde dosud určité oblasti, které musíme bedlivě sledovat. Musíme nadále eh, klást důraz na boj proti korupci, zvláště na té nejvyšší úrovni a pečlivě eh, sledovat takové otázky, jako je například eh, privatizace telekomunikačních služeb. Také musíme dbát na posílení spolupráce orgánů s občanskou společností a na svobodu médií. Domnívám se, pane předsedo, že tato zpráva je východiskem pro další debatu a doufám, že pomůže Černé hoře při dalších krocích v procesu integrace. Děkuji. Děkuji. A nyní budou hovořit eh, další kolegové, které požádám, aby se drželi dvouminutového limitu. Kač, kolega Kačin. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poblahopřát panu Tenokovi za velice, velice vyrovnané a dobré zprávě. Myslím si, že zde budu hovořit za e, většinu výboru, když řeknu, že se těšíme na zahájení přístupových jednání s Podgoricou v červnu tohoto roku. Černá hora je malou zemí s relativně malou ekonomikou, ale pokud jde o politiku a vedení, je příkladem pro jiné země západního Balkánu v tom, jak být v integračním procesu úspěšný. Nicméně je třeba abychom více podporovali to skutečné zahájení přístupového dialogu v červnu, protože jakmile Černá hora přistoupí k těmto jednáním, tak se změní i situace v ostatních zemích západního Balkánu, které budou svědky tohoto zahájení jednání. Povzbudí to například eh, země, jako je Bosna a Hercegovina, eh, Srbsko a také Makedonii, tak aby dokončila nevyřešené, eh, vyřešila nevyřešené spory a také se zapojila do jednání. Jak bylo zdůrazněno, měl by být eh, co nejvíce postihován organizovaný zločin, který by měl být postihován soudy v zemi. Dosud eh, přetrvává korupce a je třeba posílit pravomoci soudního systému a policie při jejich pronásledování. Je třeba posilovat eh, právní řád v zemi a v kapitole 23, kde se jedná o reformě soudního systému, tam je tedy třeba eh, zajistit řádné pokračování tohoto procesu. Černá hora učinila velký pokrok, pokud jde o slaďování své legislativy s AKI v některých kapitolách, zatímco v jiných je ještě třeba vykonat mnoho úsilí. Avšak pokud jde o vzdělávání, a otázky používání jazyků, tam bylo dosaženo historického kompromisu, který obdivuji. Přispělo to k uvolnění napětí. A Černá, Černé hoře se daří aplikovat zásady skutečné multietnické společnosti, což doufám přispěje k dalšímu porozumění mezi Evropskou unii, členskými státy a Podgoricou. Děkuji a na závěr kolega Peterle. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poblahopřát panu Tanokovi za realistickou a objektivní zprávu. Popsal věci tak, jak jsou. Víme ale, že malá že to, že je země malá, neznamená, že zpráva musí být stručná. Ta zpráva je stručná proto, protože Černé hoře se skutečně daří dosahovat pokroku a nyní je správná doba na zahájení jednání. Já doufám, že Černá hora zůstane nadále dynamickou zemí a bude se jí dařit prosazovat eh, právní stát, eh, ekonomiky volného obchodu a další kroky. A ještě dávám slovo, říká vám předseda panu Tanokovi. Děkuji. Já si myslím, že to, co jsme zde slyšeli, posilujeme stanovisko, že Černá hora je skutečně na cestě k členství do Evropské unie a je vhodné, aby ta jednání začala co nejdříve. Já velice vítám to, co říkal pan Goran Farm, že je třeba posuzovat eh, to, čeho Černá hora dosáhla, ty její úspěchy a nesmí eh, se do toho zapojovat ta debata o našich eh, vnitřních problémech a otázkách rozšiřování jako takového. Pokud jde o pozměňovací návrhy eh, socialistů a to, co říkala jejich stínová zpravodajka. Zde skutečně souhlasím s tím, že je třeba posílit občanskou společnost, boj proti kriminalitě, korupci a zajištění svobody médií, vít, tam rovněž eh, připomínky dalšího kolegy, které se týkají vyřešení pohraničních sporů s Černou horou. Zde oceňuji vaše odborné znalosti a velice přivítám jakékoliv vaše nápady, rovněž pokud jde o vyřešení určitých eh, sporů mezi ortodoxními církvemi Srbska a Černé hory. Tam bude asi třeba ještě provést určité rešerše k tomu, co říkala paní Lunáček, já samozřejmě podporuji více transparentnosti při vypisování veřejných zakázek, ale nepodpořím žádné návrhy od zelených, které by měly nějaký zásadní negativní dopad na hospodářství Černé hory a na suverenitu Černé hory, pokud jde o určování si její politiky v oblasti energetiky. A také se eh, samozřejmě ale dívám pozitivně na návrhy, které eh, podporují práva LGBT, které také předložila paní Lunaček. Pokud jde o dalšího řečníka, ten zmínil problematiku NATO. Samozřejmě členství v NATO není kritériem pro vstup do Evropské unie, ale určitým způsobem to ukazuje, zda je země demokraticky a hospodářsky stabilní. Já nepodporuji vyškrtnutí na ta z toho úvodního ustanovení C, protože to je v podstatě pouze odkaz na orientaci zahraniční politiky Černé hory. Já nechci klást Evropskou unii vedle NATO, nicméně Chtěl jsem zde tedy zdůraznit, že Černá hora má i tu euroatlantickou orientaci. Pokud jde o pana Kukana, on je skutečně jedním z největších odborníků na tento region a velice, je velice zkušený v otázkách zahraniční politiky, takže já vítám podporu a komentáře k mé zprávě tomu, co říkal pan Kačin, opět vítám vaše komentáře, protože jste rovněž odborníkem na tuto oblast a pokud chcete přijít s nějakými pozměňovacími návrhy, zvláště pokud jde o tu úlohu Černé hory jakožto malé země, ale také jakožto jakéhosi zprostředkovatele v konfliktech eh, mezi jejími sousedy, tak samozřejmě budu mm, velice, velice rád se s tím eh, seznámím, protože já když jsem byl v Podgorici, tak jsem také měl ten dojem, že Černá hora se chce stát takovýmto zprostředkovatelem, mediátorem, což eh, je další bod pro Černou horu. Jak jsem eh, řekl, měl jsem štěstí, že mi byla přidělena tato zpráva, protože je poměrně jednoduchá a snadná. Nicméně těším se na vaše pozměňovací návrhy a na naši e, debatu a také na konečné hlasování na plenárce. Důležité však, nejdůležitější však je, aby ta jednání začala co nejdříve. Charles. Děkuji Charlesi Tanokovi. Připomínám, že termín pro pozměňovací návrhy je 2. únor 18 e, hodin. Děkuji a budeme pokračovat v 11 hodin, poněvadž nás čeká významná akce, slyšení eh, na téma eh, rok po arabské revoluci eh, za přítomnosti vynikajících hostů a i kolegů z národních parlamentů. Takže hm, zde máme Bernardina Leona a pana velvyslance Taylora, kteří dorazí. Děkuji.

Colleghi, è tempo di iniziare. Vi prego di... Kolegové, prosím, posaďte se. Musíme začít. Abbiamo un'interessante discussione davanti. Čeká nás velice zajímavá diskuze o e, arabské revoluci rok poté. A dovolte, abych přivítal naše hosty. Máme zde jednak i kolegy z národních parlamentů, které zde vítáme a chci vám všem poděkovat eh, a poděkovat především hostům, že přijali pozvání na tuto diskuzi, která je samozřejmě aktuální, ale i zajímavá eh, rok po arabské revoluci. Já myslím, že je velice dobré, že zde máme právě kolegy z národních parlamentů, kteří hodlají se zapojit do této iniciativy, poněvadž to posiluje demokratičnost naší zahraniční bezpečnostní politiky v souladu s duchem a ustanovením, ustanoveními Lisabonské smlouvy. No a touto diskuzí Evropský parlament ještě jednou chce e, zdůraznit, jaký, jakou velkou pozornost věnuje hlubokým změnám, které se dějí kolem Středozemního moře a také chce i vyjádřit své určité obavy. Před rokem Tunisané povstali proti Benalimu, proti e, autoritářskému režimu a e, chtěli vzít do svých rukou svůj osud. Protesty v Tunisku poté se rozšířily do celého regionu a náš parlament od samého počátku eh, vyjadřoval eh, potěšení nad těmito událostmi, které eh, ukazují, že arabský lid aspiruje na svobodu. A mm, tyto mm, události i znamenají, že Evropská unie musí eh, eh, reagovat způsobem, který bude eh, mm, mm, koherentní s těmito událostmi, ale také i, že vezme do úvahy tedy ty různé rozdíly, které tam existují mezi těmito arabskými státy. Je důležité, abychom my zde eh, si pohovořili s těmi, kteří utvářejí naši zahraniční politiku, tedy především jde o tu Evropskou diplomatickou službu a Evropskou komisi, a společně, abychom se zamysleli nad eh, stávajícími a budoucími výzvami, které eh, přinesly tyto revoluce jako téma bezpečnosti, stability a demokratického vývoje institucí v těchto zemích. Také je třeba i e, si vyslechnout Radu Evropy. Zde máme předsedu Benátské komise, který e, bude o tom hovořit, protože i právní pomoc je velice cená právě proto, aby tam došlo ke skutečné demokracii, aby tam nastala skutečná demokracie. Také naši američtí partneři spolu s námi Eh, také si přeji, aby země na jihu od Středozemního moře, aby eh, vyšly z této transformační fáze jako vítězové. A proto zde i máme pana velvyslance Williama Taylora, kterému chci poděkovat, že přijal naše pozvání, což eh, zcela zapadá do ducha spolupráce, která je ku prospěchu všech subjektů a aktérů, kteří se zapojují do procesu budování demokracie a právního státu v arabském světě. Eh, samozřejmě zde řada důvodů k obavám a proto je absolutně nezbytné přijmout společný politický postoj. A já závěrem ještě bych sdělil, eh, že první diskuzi bude moderovat eh, kolega Panceri. Antonio Panceri, děkuji. Grazie, grazie, presidente. Děkuji mnohokrát. Já bych se chtěl také připojit k předřečníkovi a přivítat naše tři hosty. Pana Bernardina Leona, který je zvláštním zástupcem Evropské unie v Jižním středomoří, pana velvyslance Williama Taylora, který je zvláštním koordinátorem Spojených eh, států pro přechod eh, v, na středním východě a také předsedu Benátské komise. V první části výměny názorů bychom se touto problematikou měli zabývat, řekl bych, z toho pragmatického úhlu. Připomínám, že tři naši hosté jsou v neustálém kontaktu s tímto regionem z důvodu mandátů, které mají. Zvláště mandát pana Leona je plně v souladu s cíly nové politiky sousedství a cílem je doprovázet naše partnery v Jižním středomoří na jejich cestě k demokratizaci. Bylo učiněno mnoho kroků, pokud jde o partnerské země a my se tedy nejprve budeme zabývat těmito otázkami a teprve poté této aktuální situací po volbách eh, v Tunisku a eh, v Egyptu a rovněž eh, situací v Libii. Pokud jde o mandát pana velvyslance Taylora, i v něm se projevuje podobná politická vůle doprovázet proces přechodu v arabském světě a my se dozvíme více o amerických krocích v této oblasti a také o konkrétních opatřeních v politické a hospodářské oblasti a také o příslušných nástrojích. Těšíme se na to, že pan Taylor pohovoří o svém pohledu na to, na, tu, na tu novou politickou situaci v arabském světě. Spojené státy a Evropská unie jsou každý svým způsobem zaangažovány v tomto demokratizačním procesu. A pro nás bude velice zajímavé dozvědět se něco o tom, jak můžeme naše úsilí navzájem koordinovat. Rada Evropy byla rovněž eh, důležitým partnerem pomoci arabským zemím při jejich přechodu k demokracii, eh, zvláště tedy Benátská eh, komise a její předseda, který je zde přítomen. Ten zde zastupuje občanskou společnost a také svět akademiků a pohovoří o úkolech, které před těmito zeměmi stojí v oblasti ústavních úprav. Například eh, v Tunisku se to, eh, v Tunisku a v Egyptě se to týká složení nových eh, parlamentů. Nyní bych chtěl předat slovo panu Bernardinu Leonovi a chtěl bych připomenout že každý z vás bude mít 10 minut k dispozici. Prosím. Grazie, grazie mille. Uh, good morning. Děkuji, dobrý den. Je to pro mě velká eh, příležitost opět zde být v Evropském parlamentu. Od samého počátku jsem říkal, že tento dialog s Evropskou unii je zásadně důležitý a stále se domnívám, eh, že poněvadž většina našich eh, partnerů na jihu eh, teď tedy, eh, kdy se vytváří jejich instituce, tak potřebují naši podporu, podporu Evropského parlamentu a národních parlamentů. Já zde proto využívám příležitosti a pozdravím všechny zástupce národních parlamentů. Naše podpora je extrémně důležitá a my jakožto zástupci, když se kontaktujeme s jejich novými orgány a institucemi, tak eh, eh, vždycky eh, zdůrazňujeme právě, že ten dialog je tak významný. This, this session... Domnívám se, že naše dnešní zasedání se zaměřuje zejména na mezinárodní kontext, tedy na různé aktéry, spojené státy, občanská společnost, eh, také tyto organizace z EU. Je to jakási nově se vytvářející sociálně ekonomická a politická struktura na jižním břehu Středomoří. A možná, že z různých aspektů zasnívá určitá skepse. A já tomu trošku rozumím, protože eh, když třeba čteme v novinách, že eh, se konají eh, volby, mm, jedny volby za druhými, volby v zemi, jako je třeba Egypt, lidé se tedy ptají mezinárodních partnerů, a je pravda, že Evropa eh, mezi těmi mezinárodními partnery nezaujímá zrovna nějak vysoké postavení nebo významné postavení. A také říkáme, že bychom měli eh, vyčkat, jak se situace v těch zemích vyvine, než začneme nějakou strategii. A já bych chtěl říci, že my bychom Eh, tak to neměli se chovat. My jako Evropané máme velké výhody. Mezinárodní společenství má eh, velkou, velké možnosti spolu utvářet to, co se v tom regionu děje. My si nemůžeme dovolit být pouhými pozorovateli, my bychom měli být zapojeni do toho exekutiva, legislativa, prostě ze všech stran. Toto je eh, hlavní iniciativa, hlavní odpovědnost eh, Evropy a mezinárodního společenství. Eh, Přáli se, abych komentoval různé iniciativy v jednotlivých zemích po té, co tam proběhly volby a podobně. Vyjádřit se k tomu, jaké tam vidíme výzvy, problémy eh, v rámci mezinárodních kontaktů. Já bych se tady s dovolením stručně zastavil u jednotlivých eh, zemí z regionu, především Tunisko. Eh, máme mm, tady orgán, to Task Force, která se má zabývat nejenom tedy vládou, ale také politickými stranami, občanskou společností. Eh, mnozí její zástupci eh, se už do toho zapojili a to vlastně připravilo cestu pro spolupráci s nově vznikajícími orgány. Máme NATO, CPR, eh, pak eh, to eh, sociální demokrat byl tedy zapojen do těchto příprav. A po volbách opravdu máme kontakty s šéfy tří politických stran. Já zítra eh, do Tuniska jedu, měl bych setkat s ministerským předsedou Džabalim, eh, je to už po druhé od voleb. První setkání eh, bylo velice zajímavé a odehrálo se jenom pár dnů před sestavováním vlády. Byl to, bylo to, bylo to setkání velmi zajímavé. My jsme hovořili o příležitostech, jak se ujmout velice citlivých otázek, dále to, jak se on osobně bude angažovat v otázce smíření, v otázce vytváření vztahu s Amerikou, s mezinárodním společenstvím a já myslím, že tam eh, zazněly velice eh, důležité novinky a signály z jeho strany. My jsme už eh, dříve měli tady jako Evropa velice úzké vztahy s Tuniskem, on by si přál, aby toto bylo zachováno. No a my tentokrát budeme navazovat na to předchozí setkání a chceme dále posílit vztahy s novými tuniskými orgány, kde já tady tvrdím, že eh, role tohoto parlamentu a národních parlamentů je velice důležitá. Eh, Jordánsko, tam jsem byl už celkem pětkrát. Ty poslední dvě se odehrály eh, v minulých dvou týdnech 11 únor, eh, tady eh, ledna jsem tam byl, měl jsem tady eh, rozhovory s králem Abdaláhem a musím říct, že tedy ty reformy, které má, to jsou velice grandiozní plány, chystají se parlamentní parlamentní volby a musím říci, že v Jordánsku od těch nejvyšších úrovní Eh, ať je to ministerský předseda nebo rezortní ministři, eh, ti se tím velice intenzivně zabývají. Já bych chtěl se zmínit u, eh, zastavit u dvou ministrů pro parlamentní reformu a dále ministerský předseda. Oni se zabývají otázkou reformního procesu, zákonů, které by v těch dvou, třech následujících měsících měly být základem reformního procesu. Během poslední návštěvy jsme setkali s hlavními jedenácti politickými stranami v Jordánsku. Bylo to podruhé, kdy eh, se tyto strany eh, setkaly eh, s vládními orgány a Evropská unie byla také přizvána, aby se mohla zapojit do toho dialogu. My jsme tedy měli Eh, zkoušky s těmito eh, stranami, opozičními stranami. Eh, bylo to velice otevřené a někdy i obtížné. A oni nám vlastně řekli, že to je vlastně poprvé, kdy se mezinárodní zástupci zapojí do takovéhoto dialogu a považovali to za velice důležité a za významnou pomoc v probíhajících změnám. Kromě těchto 11 politických stran eh, se v Jordánsku eh, jsme ve styku s eh, občanskou společností, podobně jako v Tunisku. Setkali jsme se více než dvacítkou občanských organizací. Dalším krokem bude Task Force, kterou budeme mít pohromadě do konce února a já musím říci, že e, podobně jako v případě Tuniska, kde tento parlament byl zastoupen velice významně, Antonio Panceri, Ignacio Salafranca a e, další poslance e, zde byli zúčastněni. Já doufám, že v případě Dánska to bude stejné. V Egyptě máme nyní jakousi přestávku, eh, skončily legislativní volby, eh, výsledky jsou eh, různé, tedy známé, čekáme nyní prezidentské volby a předání moci civilní vládě. Víme, že příští koalice bude sestavená z islamistických strán, že ta, ta, tam bude zájemno více, bude to širší koalice. A my tedy chceme být dále ve styku se všemi politickými stranami, vládními orgány, úřady, občanskou společností a tak dále. My skutečně e, se setkáváme s množstvím občanských organizací. Totež v případě Maroka. Po volbách e, očekáváme první e, návštěvu. Už jsme tam byli tedy třikrát Máme tady velmi úzké kontakty. A v případě Maroka bych chtěl zdůraznit, jak je důležité, aby se váš parlament angažoval v Maroku. Eh, Maroko po volbách prožívá zvláštní časy a je velice důležité, abychom se angažovali v době, kdy eh, je, která je dobou obtížných rozhodnutí. A ještě Libie. První workshop eh, s libyskou stranou bude příští týden 31. 30. ledna, čili zde má Evropská unie zvláštní odpovědnost spolu eh, s OSN, Světovou bankou a MMF. My eh, máme tedy koordinovat internacionální úsilí, eh, zapojení různých stran do tohoto procesu a my tady budeme koordinovat tyto hlavní tři hráče. Já očekávám, že velice brzy eh, spolu s tímto workshopem se uskuteční workshop eh, s občanskou společností. Pravděpodobně to bude v únoru a pomůže nám to posílit naše angažma v Libii. My tady máme tyto pracovní cíle, ale chceme tady pomoci eh, vládám také, aby dosáhly normalizace v oblasti sociálních služeb, bezpečnosti, distribuce vody a podobně. Nyní eh, k výzvám jenom stručně. Jak jsem už eh, ve dřívějších eh, vystoupeních řekl, ekonomika a politika by měla jít ruku v ruce. Tyto revoluce, tyto demonstrace jsou o důstojnosti. Důstojnost eh, je politická dimenze, je to hlasování, začlenění do politického systému, ale také zaměstnanost. A zaměstnanost podle mě je ten, ta, tou nejtěžší výzvou. Zde mezinárodní členství by mělo eh, pomáhat eh, s eh, rozvojem v oblasti spolupráce, ale tyto země prostě mají možnost si vybudovat produkující ekonomiku, fungující ekonomiku, čili já bych chtěl zdůrazňovat oblasti, jako je obchod, investice, zemědělství a podobně, pokud chceme, aby se jejich ekonomiky vyvíjely. Pokud se týče politického dialogu, myslím, že tady je dialog eh, se všemi a s více politickými stranami velice důležité, aby se budovaly mosty k těmto novým aktérům. To není eh, něco, co by se mělo odehrávat mezi institucemi, je to tedy eh, mezi společnostmi, mezi lidmi. Já myslím, že bychom měli trošku eh, změnit přístup, poněvadž v těchto zemích dokází k obrovským změnám, dramatickým změnám eh, politický sil a tak dále. A my skutečně potřebujeme se v tom vyznat, pochopit, o co tam jde. Eh, je třeba, abychom se technicky jak si zapojili do všech těch drobných procesů, které tam probíhají. Týká se to reform, legislativních změn a tak dále. A dále se musíme angažovat také do pozorování voleb. Já bych chtěl připomenout, jak je důležitá, jak důležitá byla mise pana Galera, eh, která byla vysoce oceněna. No a k tomu mezinárodnímu kontextu ještě musím říct, že kolega Taylor je eh, vynikající diplomat a opravdu odvádí vynikající práci. My se snažíme spolupracovat velice úzce a velice důležitým aktérem zůstávají eh, Spojené státy, ale také OSN a mezinárodní finančními institucemi, instituce, také země zálivu Turecko a další jako Švýcarsko, Austrálie, Čína, Jižní Korea, dokonce i Izrael, ty by také tyto země se rády zapojily eh, masivněji do eh, těchto procesů, které vedou naše task force a mm, možná tam měli prostřednictvím Evropské unie větší vliv. Děkuji a nyní prosím pana Williama Taylora ze Spojených států amerických, který americké administrativně zodpovídá za koordinaci na arabském, mezi eh, arabskými zeměmi. Děkuji, pane předsedo, já jsem velice rád, že zde mohu dnes mezi vámi být spolu s panem Bernardínem Leonem. My bereme tyto úkoly eh, velice vážně. Bereme vážně svou zodpovědnost za úspěch toho přechodu. Máme dostatek zdrojů a rovněž organizaci, která se zabývá tím přechodem na Blízkém východě. Já, eh, Billy Bernardino, sdílím vaši podporu, pokud jde o přechod v Tunisku, v Egyptu a v Libii. A ještě jsou zde další dvě země, o kterých Bernardino hovořil, Maroko a Jordánsko. Ty nespadají pod mou oblast působnosti, nicméně přechod na Blízkém východě se samozřejmě může rozšířit i dále a já doufám, že někdy v blízké budoucnosti vedle Tuniska, Egyptu a Libie bude také Sýrie a Jemen, které se rovněž připojí k tomu demokratickému procesu, který podporujeme. Domnívám se, že sdílíme i společné přesvědčení, že jde o nejdůležitější geopolitickou událost v naší oblasti a ve světě, v této oblasti a ve světě od roku 1989 a chceme jej co nejvíce podpořit. Spojené státy se domnívají, že je velice důležité spolupracovat eh, spolu s Evropany a zvláště s Evropskou unii v podpoře tohoto přechodu. Evropská unie zde má velice silné opěrné body a měla by být tedy jakýmsi vůdčím aktérem, protože zde máte kontakty obchodní, máte příslušnou politiku sousedství, máte kontakty s občanskou společností a e, vedli jste v podstatě kampaň NATO do Libie. To vše ukazuje, že pro Spojené státy je velice důležité v podpoře přechodu s Evropskou uní spolupracovat. O stabilitě jsme se určitým způsobem poučili. Domníváme se, že dlouhodobá skutečná stabilita v tomto regionu nepřijde, pokud budeme podporovat autoritářské režimy. My jsme skutečně v minulosti udělali chyby, přiznáváme to a uvědomujeme si, že skutečná stabilita pochází od vlád, které vládnou se souhlasem lidí, kterým vládnou. To je velice důležitý koncept, který my i vy bereme velice vážně. A chceme toto v arabském regionu podpořit, tak aby si to uvědomovali i samotní arabové. Hlavním cílem jsou svobodné a demokratické volby a vybudování institucí, které budou občanům těchto zemí odpovědní. Týká se to také práv menšin, respektování práv žen a obecně lidských práv. To je také důležitá součást celého toho procesu. Důležité je zaměřit se také na budování právního státu a soudních systémů v těchto zemích. My se domníváme, že jde o lidské hodnoty, které arabové, evropané i američané požadují. Jsou to společné hodnoty a my musíme podporovat Blízký východ v tom, aby jich dosahoval. Jde o společné hodnoty, ale samozřejmě, že se v těch třech zemích, eh, ve kterých já v současnosti koordinuji americkou podporu, projevují různě. Pokud jde o Tunisko, zde zcela jasně eh, které je zcela jasně tím lídrem, jak chronologicky, tak pokud jde o ty politické kroky, protože zde tedy arabské jaro začalo, došlo tam k prvním demokratickým volbám, které byly považovány za volné a svobodné. Z těchto voleb vyšla koalice, které se neúčastní islamisté, respektive je tam tedy eh, koalice eh, i neislamistických eh, stran a ministerský předseda a další představitelé Tuniska uskuteční svou první návštěvu v Evropské unii, což je velice dobrý signál pro občany jak Tuniska, tak eh, Evropské unie a pro občany Tuniska to znamená, že Evropská unie podporuje jejich úsilí. A já doufám, že poté je budou moci pozvat i Spojené státy. Plně rovněž podporujeme hospodářský a politický eh, pokrok, jak říkal Bernardino, samozřejmě ale víme, že politika a hospodářství jdou ruku v ruce, musí uspět eh, oba dva tyto aspekty, aby to bylo udržitelné. My jsme v pokud jde o hospodářství, přislí byly eh, půjč, finanční půjčky, budeme se snažit podporovat eh, jak americké firmy, které chtějí investovat v Tunisku, tak také rodící se firmy v samotném Tunisku. Rovněž před několika lety jsme měli mírové sbory v Tunisku, ještě eh, v době Ben Alího a tyto mírové sbory by znovu měly na pomoci eh, dialogu s občanskou společností. Pokud jde o Egypt, tam je situace obtížnější, vyvíjí se to tam velice zajímavě, došlo ke svobodným a demokratickým volbám. Včera poprvé zasedal egyptský parlament, islamistická strana svobody a spravedlnosti získala velký úspěch v těchto volbách. Dále je tam ještě salafistická strana, to je druhá islamistická strana, ta také dosáhla velkého úspěchu a naše očekávání je takové, že tuniský model bude možno uplatnit i v Egyptě. Uvidíme, jak se tam vyvine ta koalice a jak bude možno vládnout za pomoci celé šíře toho spektra jednotlivých stran. Zda bude tamní vláda moc schopna podporovat ty společné hodnoty. Na konci června, na začátku eh, července by poté měl být zvolen nový prezident podle nové ústavy, eh, která vznikne na základě práce 100 členů parlamentu, který, eh, kteří tedy budou eh, vybráni z toho nově zvoleného parlamentu. Pokud jde o občanskou společnost Egypta, ta se také velice rychle rozvíjí a my velice rádi jsme podporovali občanskou společnost již v minulosti a nadále v tom pokračujeme, jak pokud jde o tu hospodářskou stránku, tak pokud jde o média a také se snažíme podporovat rozvoj politických stran. Podobně jako Evropané máme politické organizace, které podporují nikoli jednotlivé politické strany, ale eh, šířeji rozvoj politických stran. Bohužel egyptská vláda se postavila proti některým z těchto našich organizací Týkalo se to nejen amerických nevládních organizací, ale také několika egyptských a evropských nevládních organizací. Pro egyptiany je to problém stejně tak jako pro nás. My očekáváme, že tyto nevládní organizace budou moci být opět znovu otevřeny a jejich vybavení a jejich eh, počítače a peníze a dokumenty, které byly při eh, které tedy v průběhu těch akcí ze strany egyptské vlády skonfiskovány, že se jim opět eh, vrátí a že budou moci působit. Nicméně máme tedy eh, zcela jasno, že chceme Egypt podporovat, egyptskou vládu podporujeme, eh, pokud jde o vojenství, nicméně poprvé v tomto roce to náš kongres učinil na základě podmíněnosti. A pokud jde o Libii, tam samozřejmě ty úkoly jsou mnohem obtížnější, pokud jde o organizaci politické volné soutěže před červnovými volbami. My ten proces samozřejmě také budeme podporovat, podobně jako jsme to dělali v Egyptě a v Tunisku. V Libii je třeba podpořit ten volební proces, protože tam v určitých aspektech se to liší od Tuniska. A jak jsem zmínil, již eh, dříve. Důležité je, aby Evropská unie při obnově a rekonstrukci Libie se ujala té vůdčí role, stejně tak, jako to učinila loni při zásahu NATO v Libii. Budeme postupovat v úzké koordinaci se spojenými národy a budeme rovněž samozřejmě přihlížet k požadavkům libijské vlády. A pokud jde o regionální přístup, zde jsme velice rádi, že můžeme navázat na francouzské předsednictví G8 z loňského roku. Budeme pokračovat v partnerství s Dovil, které francouzské předsednictví G8 zahájilo a naše předsednictví rovněž zorganizuje v květnu v Chicagu summit a my doufáme, že do té doby se podaří skonkretizovat eh, tu práci, která by měla být vykonána a že se nám to podaří skoordinovat rovněž se zástupci občanské společnosti a investorů. Já se velice těším na vaše otázky, protože se domnívám, že toto je skutečně příležitost století a máme velkou naději, že společně uspějeme. Děkuji. Thank you, Mr. Ambassador. Děkuji, pane velvyslanče. A e, nyní názor Benátské komise, za kterou e, pohovoří pan předseda, pan čany Bukikio. Děkuji, děkuji, pane předsedo, děkuji. J'étais en Tunisie. Já jsem byl v Tunisku před rokem, v březnu, s panem bývalým předsedou parlamentu, panem Buskem, a byl jsem velkým optimistou já si myslím, že on také tehdy byl optimistou. Já jsem tam opět byl minulý týden a e, můj optimismus se trochu relativizoval. Řeknu vám proč. Nejenom, že jsem e, méně optimistou pro Tunisko, ale i na adresu ostatních arabských zemí. E, Eh, vlastně ty eh, eh, střední a východní Evropě to trvalo více než 20 let, než se transformovala. A ne všechny země na jihu se dostaly do stavu plné demokracie. Takže ten problém, který tam vidím a který může zabrzdit ten demokratický vývoj v arabských zemích, tak ty problémy jsou následující. V Tunisku je to trochu jiné. V Tunisku je to ekonomický problém především pokud nepomůžeme ekonomicky Tunisku, takže e, tento rok tedy 2 e, miliony nezaměstnaných a je to počet, který se hodně zvýšil od posledních naší návštěvy a e, to znamená, vrátili se tedy hodně těch Tunisanů, kteří pracovali v zahraničí a ty jsou také bez práce a řada evropských podniků kvůli nestabilitě politiky, kvůli mm, malé bezpečnosti, kvůli sociální oblasti, tak se stáhly z trhu v Tunisku. To je takže zásadní problém je vyhnout se sociální expozi kvůli e, slabé ekonomice. Pokud je o zbytek, tak to by tam mohlo jít dobře. E, v Maroku to není tak otázka ekonomická či sociální, která by byla problémem, ale spíše je to pomalost eh, zavádění změn vyplývajících eh, z ústavy. Eh, takže ta Eh, ústava se musí tedy potom, jak si musí sestoupit, stejně jako Korán, musí sestoupit směrem tedy eh, eh, do těch zákonů a podzákonných norem a zatím, jak se říká, tak to tedy bude trvat asi celé volební období. To je příliš pomalé. Je třeba, aby ty legislativní reformy, kterými se vlastně bude implementovat novelizovaná ústava, aby to bylo co nejrychlejší. A v Egyptě Další problémy je to problém ekonomický. Samozřejmě Egypt je velká země vzhledem k počtu obyvatel a vzhledem k politické váze, kterou má v tomto regionu středního východu, ale poslední volby vedly k výsledkům, které příliš nenahrávají demokracii. To znamená to eh, tedy salafisté a mm, potom ta eh, vítězná strana, tedy mm, muslimské, islámské bratrstvo, tak ti dohromady budou mít více než dvoutřetinovou většinu. A víte všichni, že je to příliš velká většina a to eh, v takovém eh, jaksi slabém parlamentu to může vést k excesům. A to je problém v Egyptu. Pokud jde o Bahrajn například, eh, země, o které se nemluvilo tady, ale země, která také zažila velké hnutí, protesty, tak tam je to spíše otázka náboženství. To znamená, šítové mají nadváhu, dominují těm té většině, která je sunická a e, e, řada arabských zemí teď sleduje, co se děje v Syrii, především pád alavického režimu, což by mohlo eh, vést k narušení té šítské osy eh, směrem tedy eh, Hezbolách, Sýrie, Irák, Irán. A já tedy jsem mm, spíše teď větším pesimistou, tedy menším optimistou, než jsem byl, i když samozřejmě všechno chce svůj čas, ale uh, Eh, je pravda, že demokracii člověk nevybuduje v pár měsících či letech. Eh, v zemích východní Evropy to trvalo daleko déle, jak jsem řekl. Myslím si, že arabské země mají ale šanci, protože je tam eh, kulturní úroveň, která je vyšší, než byla kulturní úroveň ve střední a východní Evropě v dobu je pádu berlínské zdi. A to znamená, že ta, e, ta, e, jsou tam, je tam tedy inteligence, která má stejnou úroveň jako u nás, je tam silná e, tedy veři, občanská společnost a já myslím, že to určitě mm, usnadní konsolidaci demokracie. A teď k Tunisku. Právní rámec. Já jsem zapomněl vám říci, že Benátská komise, pokud ji neznáte, to je e, poradní nezávislý orgán Rady Evropy, a e, která tedy e, působí v oblasti ústavního práva. Takže my vlastně fungujeme od pádu berlínské zdi a kdy všechny nové demokracie revidují své ústavy nebo, je, nebo přijímají nové, tak aby byly v souladu s univerzálními hodnotami demokracie. Náš výbor byl docela prozíravý, poněvadž my jsme eh, zde cítili to přání mm, změn již v roce 2006 a od roku 2006 jsme navázali kontakty především s Alžírskem, poté s Marokem, s Tuniskem, s Egyptem, s Bahrajnem, s Jeménem a i s Libií. A to všechno. Ne s těmi orgány, které eh, byli pod kontrolou diktátorů té doby, ale e, s tedy prostřednictvím e, tedy těch e, jiných struktur, jako je Unie arabských států, jako jsou ty různé tedy instituce, kde působí lidé, kteří toužili po demokracii více než kdo jiný. Takže my jsme navázali tyto kontakty již v roce 2006 a my jsme jsme jednali tedy nejprve s Marokem, s Alžírskem, s Tuniskem, s Egyptem. Egypt se chtěl také stát mm, členem, mm, a, a, ale mm, asi to ještě bude trvat, takže ti před... A e, potom palestinská e, e, samozpráva má zvláštní statut a Izrael také tam je, takže my jsme takovým fórem těchto států, které mohou tedy diskutovat o situaci kolem Středozemního moře a vlastně první jejich eh, schůze se bude konat v březnu tohoto roku a kdy s arabskými kolegy budeme diskutovat o otázkách, které nás všechny zajímají. Jde o to mm, nastolit tam stabilní právní rámec, který se bude vyvíjet správným směrem. A eh, volby eh, v těchto zemích byly odloženy pouze o několik měsíců a eh, vlastně tedy eh, eh, tam šlo o to tedy vytvořit ústavu, tehdy byl záměr do roka, ale mm, i tedy mm, v rámci eh, Benešurovy komise bylo dostaženo schody sice, ale již to neplatí, protože to byla politická dohoda, takže tam to asi bude trvat déle, ale pod nátlakem občanské společnosti a mezinárodního společenství všechny mé kontakty, které jsem v Tunisku měl se všemi politickými stranami, které mm, jsou tedy v tom, eh, jsou tedy v parlamentu, takže jak to vypadá, tak to bude trvat asi roka půl a příští eh, parlamentní volby se budou konat eh, na jaře 2013. Takže právní rámec se tam buduje, je tam určitý, byl tam určitý problém s přijímáním zákonů v parlamentu, bylo to vyřešeno v pátek minulý týden a potom i eh, se eh, ještě musí vyřešit eh, problém složení těch odborných komisí, které budou pracovat na nové ústavě a budou pracovat tedy na jednom návrhu ústavy společně. K tomu se má vytvořit sedm komisí plus jedna koordinační komise. Dovedete si představit, jak je to těžké a Ben Chafar, předseda parlamentu, chtěl tedy aby mohl předsedat těmto odborným komisím, ale zatím asi došlo ke kompromisu, to znamená Ben Jafar eh, eh, mm, mm, tedy zahájí činnost těchto odborných komisí, které začnou pracovat na nové ústavě. Eh, mm, volby tedy jakž takž proběhly, dobře proběhly a e, byla i vytvořena volební komise výslovně pro tyto volby, ta fungovala také dobře, kromě e, tedy těch volebních seznamů, protože e, pouze 57% voličů se zaregistrovalo na nich. A Tunisané mi říkají, tedy ti, kteří nejsou ve straně Enada, tak mi říkají, že Eh, Enada nemá těch 34%, eh, ale jenom 18%, protože eh, to je 34% z 52%. A při příštích volbách, pokud se všichni zaregistrují, všichni budou volit, tak Enada, která již mm, tedy se takto etablovala, tak by asi měla ale mít slabší pozici, což možná bude na úkor ostatních stran, protože zde již byla vytvořena trajka těch hlavních stran, které mají docela pohodlnou většinu, není sice dvoutřetinová, ale je vyšší než absolutní většina, což je nezbytné pro přijímání ústavních zákonů a předpisů i pro přijímání jednotlivých článků ústavy ústava jako taková by měla být přijatá dvěmi třetinami a koalice těch tří stran bude potřebovat ještě sedm hlasů navíc, aby mohli nakonec tu ústavu přijmout. Já myslím, že jsem již překročil dobu a jenom bych vám řekl, že také i sledujeme situaci v ostatních státech, především v Egyptě i v Bahrajnu, kde se zdá, že eh, Mm, je takové eh, hnutí eh, pro eh, zapojení se do větší mezinárodní spolupráce, snaha změnit zemi, transformovat zemi. To platí i pro Jordánsko, kde i Rada Evropy je v úzkém kontaktu s Jordánskem mm, mm, a hodláme navštívit tu zemi a přijmout společný akční program. Děkuji, nebudeme ztrácet čas a okamžitě přejdeme k diskuzi uzavřel jsem tím seznam. Máme zde 15 zapsaných a samozřejmě máme zde i žádost od, žádosti od zástupců národních parlamentů a potom od našich evropských kolegů. A já bych řekl, že z důvodu tedy mm, mm, zdvořilosti, takže uděláme pozitivní diskriminaci, pokud souhlasíte, vůči tedy národním parlamentům a jejich zástupcům a e, každý řečník bude mít dvě minuty s tím, že mm, e, my mm, z Evropského parlamentu budeme mít pouze minutu a půl, když to ti národní dvě minuty. Jako první paní Dalara z Řecka, prosím. Děkuji vám, pane předsedající. Chtěla bych vám poděkovat za to, že jste se opět ujal iniciativy a přizval k této debatě zástupce národních parlamentů, tak abychom si mohli vyměnit stanoviska k tomu, co nám zde přednesl pan Leon. Nyní budu pokračovat v angličtině. takže dále do řečtiny. Eh, my jsme také v Řecku se dostali do speciální situace poměrně podobně jako eh, arabských zemích. Eh, události, které nastaly, se nedaly zcela předvídat. Já myslím, že eh, situace se mm, nemůže úplně srovnávat. Vidíme také rozdíly mezi arabskými zeměmi, třeba mezi Egyptem a Libii. Každopádně lidé žádají více demokracie, svobody, pokroku, rozvoje, více konkurence schopnosti, a to je vlastně obchodní záležitost. Ale je tady třeba nazývat věci pravými jmény. Myslím, že je zatím příliš brzy na to, abychom žádali, aby v arabských zemích všechno běželo hladce. Já myslím, že to ještě nějaký čas potrvá. Je třeba vzít na vědomí také nejrůznější situace, které tam jsou, také mezinárodní situace, které, situace, která se přelévá až třeba na jejich Evropy. Jsou to tady události, eh, které třeba souvisí s tím, že je třeba zabránit nadměrné imigraci, aby nedocházelo k napětí, je třeba zajistit demokratická práva v těchto zemích, je třeba eh, poskytnout technickou pomoc, tak aby se země mohly stabilizovat. Pokud se týče eh, role Evropské unie a jejich institucí, i Tady je třeba pracovat stejným směrem. Situace ovšem nemůže pokračovat tak, jak je. Musíme být eh, obecřetní tak, aby regionální konsekvence třeba v Syrii se nešířily dál. Jedno je jasné, Asadův režim a jeho násilí a útlak, to je určitě slepá ulička, kterou nelze kráčet dál. Také zde se musí mezinárodní společenství ujmout vedoucí role. Pokud se týče Palestiny, to je vývoj, který se týká celého regionu. Eh, Izrael prostě musí mít zaručené bezpečnostní podmínky a já se domnívám, že řešení může být pouze na mezinárodní úrovni dosaženo. Evropská unie OSN musí zajistit to, aby zde nedošlo ke konfrontaci. Je třeba prostě spojit síly a já myslím, že je to možné. Nejde jenom o hospodářskou krizi, eh, která nám tedy zmenšuje zdroje, ale je třeba, aby byly rozumné vztahy mezi Izraelem a Palestinou a abychom eh, měli důvěru v Izrael. Eh, s tím skončila, skončil řečnický čas. Já bych chtěl pouze připomenout, že když budete hovořit příliš dlouho, tak eh, ten další řečník potom bude mít času k dispozici méně. A to není zrovna elegantní. Paní Ana Gomez, prosím, minuta a půl a dejme dobrý příklad, my členové EP. Děkuji. Já doufám, že Pán Bernardino Leon eh, dokáže vyvinout eh, odpovídající nátlak. My pouze pokud vyřešíme naši vnitřní krizi, budeme moci pomoci našim sousedům. To vše se rovněž souvisí se stabilitou regionů v našem sousedství. A já mám proto pro pana Leona a pro pana Taylora několik otázek. Pokud jde o Tunisko, co by měla Evropská unie dělat, aby posílila hospodářství v této zemi, které je tak eh, zásadní pro její rozvoj? Pokud jde o Libii, co dělá Evropská unie, pokud jde o organizaci politických stran, bez nichž nemůžou žádné volby být. V Libii dosud nejsou ustaveny žádné politické strany. A pokud jde o podporu nevlá- občanské společnosti, podporu žen a spravedlnosti, co tedy zde děláme? Víme, že Saif al-Islám je obviněn eh, z určitých zločinů u eh, Mezinárodního soudního tribunálu. A dále se chci zeptat pana Taylora, jakým způsobem lze podpořit tu vojenskou složku v Egyptě, jakým způsobem to zajistit eh, tak, aby, eh, aby se chovali eh, příznivě ke společnosti. Dále se chci ještě zeptat, jak vidíte důležitost Egypta pro mírový proces na Blízkém východě a také mě zajímá otázka Alžírska a Maroka. Děkuji, prosím kolega Gej, kolegu Gejce. Děkuji. Já bych eh, chtěl doplnit to, co říkal představitel Rady Evropy a také pan americký vyslanec. Ta situace, se kterou máme co dočinění v arabském světě, tu je třeba vidět nikoli jako událost, ale jako proces a bude patrně trvat celá desetiletí, než zde budou fungující pluralistické demokratické společnosti. Některé ze zemí půjdou rychleji ku předu, někde bude těch komplikací více. Víme ostatně, jaká situace je v celé řadě zemí východní a střední Evropy, že zde dochází k různým, a víme také, že k různým ústavním změnám a k hospodářským problémům, také k problémům například v soudnictví dochází i v zemích Evropské unie. Na druhé straně jsou zde i určité e, věci, které bychom neměli ztrácet e, ze zřetele. Jde například o 93-stránkové prohlášení muslimského bratrstva v Egyptě. To myslím, že bychom si měli přečíst, protože pokud to bude uskutečněno, tak to patrně povede k určitým problémům a také bychom se měli soustředit na zahraniční politiku Egypta, pokud se Egypt rozhodne v referendu revidovat smlouvu s Izraelem. A vzhledem k té omezené době, kterou mám k dispozici, chci ještě říci, že je třeba, abychom se pečlivě zaměřili také na to, jak budeme přistupovat eh, k naší pomoci severoafrickým zemím. Zdá se totiž, že dáváme peníze naprosto bezpodmínečně v rámci politiky sousedství a že financujeme určité diktátorské režimy, které zneužívají lidských práv. A je a nyní se zdá, že budeme uplatňovat kondicionalitu vůči zemím, které se snaží se demokratizovat, což je zcela eh, jasné, že se jim to nebude líbit. Je tedy třeba zabývat se tím, jak k těmto věcem přistupujeme a zcela jistě v Egyptu budou na nějaké zasahování znějšku velmi citliví. Děkuji mnohokrát. Kolega Milan Mon, minutu a půl. Já velice vítám to, co řekl pan Leon a jeho vizi aktivní Evropské unie. unie. To sdílím. Já myslím, že to je dobrá zpráva je třeba, abychom tam byli přítomní, abychom pomáhali jim v těch procesech, jak jsme na to apelovali již od února v minulém roce, po určitých pochy, pochybnostech a váhavých krocích paní Ashton, tak teď to, co řekl pan Leon, tak se napraví ty, chvíli minulo, ty chyby minulosti. Je třeba tedy jim pomáhat v těch procesech a e, zde samozřejmě je řada problémů, zatím tedy třeba stav politických sil, e, a eh, jak já vidím, jak třeba eh, by měla eh, být role Turecka a vzor třeba Turecka, to by také mm, zde mohlo být diskutováno. A zde, by, zde, ho, zde jsme slyšeli o tom riziku sociální exploze. To je velice závažná vize, kterou představil pan Bukikio. A já e, bych navázal na to, co řekla paní Gomez o Alžírsku. Ano, Alžírsko je velice důležitá země, velice nám blízká, především e, co se týče energetiky a podobně. Je to důležitá země Magrebu a zatím e, trochu se opomíjela tady. Jsme ani o ní moc neslyšeli od tří panelistů. Děkuji. Děkuji. A kolega Mileštajn z Itálie. Signor prezident. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, se chtěla na všechny tři hosty obrátit eh, s otázkou. Eh, myslím si, že zde se určitá preference dává té stabilitě. To je jasné, ale myslím si, že je poměrně chybné udělat takovou chybu, kterou jsme již udělali v minulosti. My jsme se snažili o stabilizaci islámského světa i v Ázii a v Africe prostřednictvím vztahu s diktátory a nyní by nebylo dobré přisuzovat tuto stabilitu pouze dobrému hospodářskému vývoji a nikoli procesu demokratických voleb. Kdokoliv zná historii islámu, ví, že ten ideologický komponent je zde naprosto zásadní a bylo by naší základní chybou myslet si, že pokud budeme do těchto zemí dávat eh, finanční pomoc, že je to nějak eh, nasměruje směrem k demokracii. Myslím si, že i ten náš eh, termín arabské jaro byl často z naší strany nahrazován termínem jako je revolta nebo revoluce, což ukazuje na určité eh, rozpaky nebo určitou nejistotu, pokud jde o tu situaci, která tam existuje. Důležité je také zabývat se otázkou korupce v těchto zemích. Nebudu opakovat to, co již říkali předřečníci. My samozřejmě uzavíráme celou řadu smluv, navštěvujeme tyto země, snažíme se tak posílit vztahy s těmi zeměmi, které nastoupily cestu demokracie ale otázkou je, jak skutečně zaujmout ten správný postup, protože zvláště v minulosti zde byly určité skupiny, které byly těmi platnými režimy zakázány a byť tedy měli podporu obyvatelstva, které bylo velice nespokojené a tyto skupiny se v současnosti dostaly do popředí a často představují sunnitský extremismus, ať je to muslimské bratrstvo nebo v těch horších případech Al-Qaida. Jak se tedy můžeme s tímto procesem vyrovnat. Dříve jsme zde měli pan arabskou vládu, nyní zde máme muslimské bratrstvo a kdo zná jeho historii, ví, že bude velice obtížné stanovit určité základní dohody s touto formací. Myslím si, že Evropská unie se musí pohybovat eh, na území, kde se brání lidská práva, kde se zastávají práva žen a kde je eh, zajištěno, že nedojde k otevření konfliktu s Izraelem. Děkuji. Mr. President, well, uh, I like many of the other... Eh, pane předsedo, já musím říct, že jsem eh, jaksi zklamán tím, na jakou cestu se vydalo arabské jaro, zejména tedy eh, v Egyptě, kde došlo k jakési nové sekulární tyranii. Eh, zejména tedy eh, zdá se, že podle egyptských voleb, že z arabského jara je arabská zima a eh, pokud se týče ta berlínské zdi, tak to spíš připomíná tedy to, co zastalo v Iránu v roce 1979, kde také byla rezoluce, a která byla nahrazená potom středověkou teokracií v egyptském parlamentu bude více než 60% islamistů. Já myslím, že toto je obava pro eh, regionální eh, bezpečnost. Otázka na pana eh, Taylora. Spojené státy jsou připraveny pozastavit okamžitě pomoc Egyptu, pokud bude narušen, pokud budou spochybněny dohody s Camp Davidu a bezpečnost Izraele. A dále, pokud se týče eh, Al-Asada, Bashira Al-Asada a jeho brutální represi, eh, tady taky je nebezpečí, že by vývoj mohl být eh, obrácen směrem k islamismu, kteří by se mohli dostat k, moži, jak, dostat k moci. Jak vlastně tomu můžeme zabránit? Další otázka pro mě je otázka Eh, že my bychom měli eh, reformovat svoji zahraniční politiku ve světle toho, že dochází ke růstu extremismu v zemích, jako je Egypt, a měli bychom podporovat skutečné umírněné monarchie eh, v oblasti zálevu, které jsou pilíři stability a prosperity v jinak nestabilním regionu. Grazie. Děkuji kolega Kliš z polského senátu. Vypovědí ambasadora Leona i ambasadora... Já jsem s uspokojením si vyslechl to, co říkali pánové Leon a Taylor, protože to nám ukazuje, jak můžete mít diferencovaný přístup Eh, mezi Evropou a Amerikou. To je, tady jsou určité rozdíly, ale já myslím, že nám to dá určitou flexibilitu a to je důležité, protože ani arabské jaro nebylo homogenním procesem, tak jak se odehrálo. Je zřejmé, že v Egyptě a v Tunisku eh, to všechno vyrostlo ze spoda, ale v Libii eh, bez externího zásahu by Kadafi asi bez externí podpory by Kadáfi nepadl bez například podpory NATO. A v Asadově Syrii k tomu taky nedojde bez eh, vojenského zásahu. Pokud se týče islamismu, pan Tanok má pravdu v tom, že eh, armáda po léta držela na úzdě radikální islamisty a já si myslím, že bychom neměli být eh, příliš demokraticky naivní a neměli bychom být příliš fascinováni demokratickými postupy, poněvadž faktem je, že demokracie bez určitého liberalismu, eh, demokracie, která je založená pouze na předepsaných postupech a eh, výkladu zákonů, to by skutečně mohlo posílit a zintenzivnit radikální islamisty. Pokud se týče k takzvanému budování institucí, o tom se hodně mluví a také mnozí hovoří o tom, jak bychom chtěli eh, vyvést do těchto zemí evropské demokratické hodnoty. Nicméně velice důležité je, aby byli finančně a ekonomicky zapojeni do tohoto procesu Eh, mnohem eh, více po té, co se tam rozvíjí demokracie. Poněvadž pokud demokracie nebude podporována EU, pak se dostaneme zpátky do islám, islamistickým způsobům. Děkuji, slovo má kolega Peterle, prosím. Hvala lepa, gospod predsedujoči. <clears throat> Zahvaljujem se govornikom za jasné představy. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Eh, chtěl bych poděkovat eh, všem třem řečníkům za zcela jasné prezentace. Pokud hovořím o diagnoze, pak bych řekl, že eh, ta počáteční fáze okouzlení je nyní za námi. Na základě zkušeností ze Slovinska vím, že každý takový přechod předměna je doprovázen velkými očekáváními, ale také spoustou zklamání. Prostě tyto společnosti si budou muset najít svoji vlastní jakousi demokratickou fázi. Já bych skutečně chtěl říci panu velvyslanci Leonovi, že bychom opravdu neměli čekat, že bychom se měli zastávat svých hodnot a zájmů, měli bychom se účastnit dialogu a snažit se nasměrovat správným řešením. Také potřebujeme dialog se s příslušnými stranami eh, v duchu partnerství. Víme, že rozmanitost není zcela přirozená věc. Je třeba se zamyslet nad tím, co se děje s křesťany, nebo jak to vypadalo v Nigerii, kde jsme byli pozorovateli demokratických voleb v loňském roce. Já myslím, že v této souvislosti bychom neměli okamžitě nabídnout celý svůj katalog nápadů, tak jak je to u nás zvykem. Měli bychom se soustředovat zejména na parlamentní dimenzi spolupráce. Je třeba, abychom nalezli nové metody, jak se soustředit na klíčové eh, aspekty přechodu v, této, v tomto regionu. Čípro. Děkuji za Kypr. Pohovoří, eh, jestli to dobře vyslovím, pan Neofitu. Já zcela souhlasím s eh, tou obavou, že arabské jaro eh, by se mohlo zvrátit v arabskou zimu. Demokracie to není jenom eh, otázka eh, soudnictví nebo mm, nebo prostě voleb. Demokracie to je prostě každodenní řád. My jsme viděli zcela jasné volby a jasné výsledky voleb ve dvou případech a e, zvítězili jste islamisté, třeba muslimské bratrstvo s velkou většinou egyptském parlamentu. Tady musíme být velmi obezřetní. Demokratické volby a demokratické postupy e, nás nemohou svést k tomu, e, abychom jak si viděli a pozorovali, jak vzniká režim podobný Iránu, to poté, co byl svržen šách. A ještě jedna poznámka. Demokracie bez hospodářského rozvoje a bez eh, sociálního blahobytu nemůže fungovat. Demokracie sama nemůže eh, zajistit eh, sociální soudržnost ani hospodářský rozvoj. Děkuji, kolega Arlaky. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Arabské jaro, tady se stane arabskou zimou, no to hodně závisí i na našem postoji. My jsme podporovali všechny minulé režimy v minulosti. A pokud chceme ovlivnit ten proces, tak bychom měli se rozhodnout, co uděláme teď ve skutečnosti. Máme takový dvojí metr. Podporovali jsme eh, republikánské eh, režimy, ale eh, nevíme, jak to má být s monarchiemi, s královstvími, podofeudálními režimy. Tam Eh, mm, to jsou režimy, které mm, mají velice represivní aparát a my jim nadále prodáváme eh, zbraně. Pane velvyslanče Spojených států, vy říkáte, my v minulosti jsme udělali chyby, ale teď eh, mm, jednáme s těmi správnými partnery, no ale přece vy sami prodáváte zbraně, velké množství zbraní právě těm polofeudálním režimům, ať je to Bahrajn nebo Saudská Arábie a Eh, Severní Afrika a Afrika vůbec taková to je eh, oblast, kde eh, tento biznis se zbraněmi kvete nejlépe. Takže vy jim vlastně dáváte nástroje, aby mohli mm, represivně postupovat proti lidským právům. Za druhé bych řekl, že Evropská unie a Spojené státy stále ještě nemají Eh, důvěryhodnou eh, politiku ve všech těchto oblastech. Děkuji. Eh, madame Paní, paní Arena z belgického parlamentu. A takže eh, my, jakožto národní parlamenty, máme možnost se vyjádřit k tomuto tématu, tak dovolte, abych řekla toto. Slyšela jsem před chvílí, že politika sousedství, která byla eh, používána v minulosti, že nebyla navázána na podmínky, ale já jsem zjistila, že ano, tam byly podmínky, třeba ekonomická kondicionalita, pokud jde o přístup ke zdrojům, pokud jde o migrační kondicionalitu. Zde máme dohody podepsané s Libií, které se týkají právě eh, migrace ze sub saharské Afriky, nebo potom tam byly další podmínky, jako boj proti islámu. Samozřejmě s cílem je e, nereprodukovat některé z těch podmínek znovu a dnes tady slyšíme opět o migraci. Eh, opět taková protiislámská podmínka, kterou bychom položili, já si myslím, že my jako Evropané bychom měli pracovat na nových podmínkách, nové podmíněnosti a neopakovat chyby z minula. Navrhuji podmínky, jako jsme o tom hovořili před chvílí, třeba spoje, eh, spojené s lidskými právy, se svobodami, nebo by to měla být podmínka eh, to, že zde musí existovat nezávislá justice, nezávislá média, tedy plná demokracie a potom i podpora spolupráce v rámci jihu, protože my hodně v, z Evropy se zaměřujeme na bilaterální vztahy s určitými zeměmi, ale to často jde na úkor té spolupráce mezi nimi dohromady. A takže Evropa by měla energicky se vložit do této spolupráce, tedy zemí na jihu. A potom, jako žena říkám, měli bychom podporovat občanskou společnost a především e, ženy ve všech těchto zemích. Pan, pan předseda, děkuji, výborně. A další je kolegyně Wieland. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, upozornit na dva momenty. Za prvé zaznělo tady zajímavé srovnání eh, s regionem střední a východní Evropy. Z tohoto důvodu já bych eh, chtěla také obrátit pozornost na jednu oblast, kde Evropa možná trošku zaostává a sice jde o podporu politic, eh, vzniku politických stran a diverzifikaci eh, politické scény. Pokud to srovnáme se střední a východní Evropou, pamatujeme si, eh, jakou, jaká, jaké podpory se dostávalo mladým demokratickým politickým stranám na počátku 90. let. Já myslím, že bychom měli věnovat pozornost této body této, tomuto bodu. Eh, třeba eh, evropští liberálové už od září mají v regionu své pozorovatele a já si myslím, že toto bychom měli brát vážněji. A mám tady ještě druhou otázku. To je otázka na, na pany velvyslance Taylora a Leona. Týká se to spolupráce s Ruskou federací v regionu a jejich eh, pomoc eh, k demokratizaci regionu. Jak byste se vyjádřili k této spolupráci s Ruskou federací, zejména v Syrii, ale také v jiných zemích? Thank you. Next speaker, Mr. Kofod from Denmark, please. Pan Kofod z Dánska. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám za vynikající vstup do debaty. Já už jsem řekl, že eh, musíme se oprostit od eh, staré politiky eh, a sice podpory stability spíše než změn. A my jsme si mysleli, že stabilní nedemokratická diktatura je lepší než předvídatelná změna. Nyní je náš přístup jiný a musíme se přizpůsobit nové situaci. Nemůžeme být překvapeni tím, že jsou to právě islamistické strany, které vyhrály volby v Tunisku a v Egyptě, které zde mají kořeny a dlouhou historii. Já si myslím, že nyní bychom měli zajistit to, abychom zde daleko aktivněji podporovali občanskou společnost. Je to součást také naší nové politiky sousedství a ne, už to tady bylo zmíněno. Myslím, že bychom měli ovšem dělat více to znamená více podporovat sekulární strany, které jsou v obtížnější situaci a nemají takové kořeny lokálně. Čili my bychom měli podporovat vznik nových politických stran, odborů a dalších skupin. To je dlouhý přechodný proces, který je před námi a skutečně neměli bychom se nechat zklamat a e, odstrašit tím, že e, jsme svědky islamistických vítězství. E, Jednoduše prostě tyto strany budou mít odpovědnost za budoucí ekonomiku a tak dále, což znamená, že lidé se k ním také mohou časem obrátit zády. Otázka je tedy, jak můžeme zvýšit podporu občanské společnosti a rád bych, kdybyste se vyjádřili k ústavním procesům v Egyptě a jinde. Jak toto můžeme ovlivnit, jak můžeme zajistit to, aby eh, se tam ustavili univerzální procesy. Můžeme udělat více my jako EU a USA? Madame Flotr. Ani Flotr, prosím. Ano, děkuji. Já chci poděkovat řečníkům zde a zdůraznit eh, význam slov pana Taylora. Eh, a to udělali jsme chyby, řekl, řekl, eh, je to chyba si myslet, že stabilitu zajistí diktatury a že e, vývoj nelze od, separovat od stavu lidských práv. E, vypadá to banálně, ale jsou to základní věci, ano, ale je třeba si je tady říci, protože jinak e, občanská společnost a v těchto partnerských zemích těžko vůbec pochopí, jaký je postoj Evropské unie, pokud budeme Eh, říkat, my jsme vždycky tady chtěli lidská práva a potom eh, takový sektor, který otestuje naši schopnost eh, se zhostit tedy tohoto úkolu a mít novou politiku. Je to otázka migrace, o tom hovořila řada kolegů, potom otázka spolupráce v boji proti terorismu, ano, až to posud. No, Nelze říci, že zrovna to byla nějaká důležitá politika v kontextu lidských práv. A potom je třeba si položit otázku, i když eh, eh, eh, zde sice všechno administrativně vždycky bylo řádně prověřeno a subvencovali jsme tedy ty projekty, ale často neřekla bych, že by byly přímo skorumpovány, ale mm, ty projekty fungovaly v režimech, které skorumpované byly. Jasně což si myslím, že znamená na naší straně velké změny. A pokud jde o imigraci, mobilita, eh, svoboda pohybu, to je věc reciproční samozřejmě, eh, takže mm, eh, my bychom tedy neměli tedy asi se zamýšlet nad naší vízovou povinností vůči Tunisku, ale uvědomit si, že pro Tunisan je to strašně komplikované. A potom je eh, eh, eh, tedy a je třeba si uvědomit, že muslimské bratrstvo nechce alianci se salafisty, takže nemůžeme a priori jim dávat tuto známku, že by šli cestou nějakého radikálnějšího islamismu. Ne, v Tunisku, a teď končím, v Tunisku ta koalice, která je u vlády, tak ta eh, eh, tedy eh, systematicky nekopíruje ty aliance, které se tvoří v parlamentu. To již se ukázalo v rámci různých voleb a hlasování, takže ta koalice ve vládě není nebo nereflektuje tu většinu, která se jeví v parlamentu a zde je třeba si uvědomit, že jsou velice citliví na to a snaží se o jiné typy aliancí a je třeba tedy si to uvědomit uvědomit. Potom, pane Taylore, vy ve vašem portfoliu máte další věci. Třeba by bylo důležité tedy, kdybyste nám řekli, jak vy tuto situaci tam vidíte. Děkuji, pan Galer který je šéfem naší volební mise pozorovací v Tunisku. Děkuji a já se omlouvám, že jsem tady nemohl být od samého začátku, ale slyšel jsem, že se pozitivně zmiňovali o mé misi a děkuji vám za to. Eh, pokud se týče Tuniska, jak bylo právě řečeno ze strany paní Flotre, já myslím, že my jako Unie vzhledem k velikosti té země a rámcovým podmínkám, které jsou pozitivní, my jsme skutečně měli šanci eh, dát to, co můžeme, eh, poněvadž eh, já tady také mě, jsem byl povzbuzen, abych naši závěrečnou zprávu předal ministerskému, ministerskému předsedovi bylo dobře chválil, že jsme pomohli v organizaci voleb a v ustavení národního schromáždění, ale já myslím, že bychom neměli přijít o ten pozitivní náboj. A myslím, že je důležité také to, abychom podporovali ekonomik, ekonomiku. To je velice důležité, poněvadž v současné době potřebujeme to, aby v koalici umírněných islámských stran se sekulárními stranami eh, je důležité, aby oni měli výsledky. Lidé jsou netrpěliví, skutečně chtějí, chtějí vidět výsledky a mm, toto je prostředek, jak zabránit těm obavám, že by Eh, mohla eh, získat na větší váze hnutí, která jsou fundamentalističtější a prostě takto se také podpoří důvěra lidí v demokratické uspořádání. Já myslím, že tady máme skutečně šanci z čeho dosáhnout. A 30 minut má pan moderátor. Pan poslanec Panceri, děkuji. Zasněla zde celá řada věcí a je zde jedna centrální problematika v rámci té naší diskuse o úloze Evropské unie a jejich členů při podpoře těchto změn. My zde zastupujeme různé instituce, ale také zájmy politických stran. A já si myslím, že ty země, které jsou zapojeny do arabského jara, musí být eh, doprovázena uh, podporou laických eh, politických stran. A to se musí projevit i v naší politice sousedství. Zajímal by mne i názor pana doktora Bukikia na ten, tuto otázku. Děkuji a všichni máte, každý z vás má šest minut na odpověď, vážení hosté. Začneme tím, kdo sedí nejblíže, pan Leon. Takže velice stručně pana k paní Dalara. Kathy Ashton hovořila o těch eh, třech eh, M, tedy peníze, mobilita a trh. A rovněž mobilita je klíčovou klíčovým bodem naší strategie. Snažíme se o budování partnerství pro mobilitu s Marokem, Tuniskem a Egyptem a úzce spolupracovat s Jordánskem k Aně Gomez. Já souhlasím s tím, že jejich bezpečnost je i naší bezpečností, nepostupujeme pouze bilaterálně, ale prostřednictvím regionálního přístupu do VIL, G8, Unie pro středomoří a tak dále. Nezabýváme se tedy pouze těmi mikroprocesy podpory přechodu, ale pracujeme i v té širší perspektivě. A plně s vámi souhlasím k tomu, co provádíme v Libii ten workshop, který se bude konat v poslední dva dny v lednu, se bude zabývat klíčovými otázkami, které jsou důležité pro zahájení normalizace ekonomické, sociální i politické oblasti, ale samozřejmě úzce spolupracujeme i s občanskou společností a v nadcházejícím období připravíme workshop, který se bude zabývat všemi těmi body, které jste zmínila, včetně kontaktu s politickými stranami, asociacemi, eh, zapojíme do toho volební pozorovatele, nevládní organizace a tak dále. K tomu, co říkal pan Gates, My s těmi novými politickými subjekty budeme samozřejmě pracovat podle určitých zásad. Mezi nimiž je také celá řada otázek mezinárodní politiky a otázka Izraele je jednou z nich. Já jsem nedávno Izrael navštívila, hovořil jsem o této problematice a shodli jsme se na tom, že mírový proces je velice důležitý a důležitý je i pro nás. Pokud jde o tu kondicionalitu, já s vámi souhlasím v tom, že je třeba zajistit, aby nikdo nenastoupil cestu zpět my samozřejmě nechceme spochybňovat závazek těch nových subjektů k demokracii, ale je třeba, abychom velice pečlivě sledovali vývoj situace a to, že k budoucnosti nedojde k takovým změnám směrem zpět. Děkuji také panu Mianovi, paní Ashton i my všichni velice pilně spolupracujeme tedy nejen za Evropskou komisi a Evropskou službu pro vnější vztahy, ale také různí členové Evropského parlamentu, například pan Salafranka, se účastní tohoto úsilí. V otázce Turecka nyní důležité je, aby Turecko bylo zapojeno do našeho úsilí, protože Turecko je velice významnou zemí v tom regionu s důležitou ekonomikou a je třeba s ním počítat. My samozřejmě chceme, aby ty země uspěly a proto by Turecko mělo sloužit jako jakýsi příklad. A samozřejmě mnohé z těchto zemí jsou Evropě v mnoha ohledech velice blízko. Celá řada ministerských předsedů již eh, vyjádřila svou připravenost přiblížit se Evropské unii. K tomu, co bylo řečeno o Tunisku, zde samozřejmě panuje to nebezpečí, o kterém jste hovořili. K Alžírsku. Alžírsko činí kroky správným směrem, snaží se zaujmout svou pozici na mezinárodní scéně, snaží se dosáhnout lepších vztahů s Marokem a politicky se více otevřít. Nicméně není to jedna z těch eh, zemí, která je na našem seznamu zemí, které provádějí ten přechod. To zcela jistě. Jinak eh, samozřejmě máme běžné obchodní eh, vztahy s Alžírskem, ale pokud jde o demokratizaci, tak tam je ještě třeba učinit velký pokrok, ale v současnosti to není na pořadu dne. Já zde nevidím ten eh, nějaké tedy eh, riziko. Já si myslím, že ty eh, islámské strany mají takovou nacionalistickou agendu. Samozřejmě zde je třeba diferencovat. Já souhlasím s panem Tanokem také, jak on vidí situaci v Syrii, to také i zde řekli jiní poslanci. Není to sice v našem mandátu, Eh, eh, my pracujeme tedy eh, s těmi, kteří se transformují, reformují, zatím tomu v Syrii tak není, takže ale to, co bylo řečeno na adresu syrského režimu, s tím souhlasím. Takže já si myslím, že pokud jde o naší zahraniční politiku vůči Perskému zálivu, já myslím, že to je něco, co bychom neměli přehodnocovat. E, to jsou významní aktéři v celém procesu. Teď e, navazuji na pana Kliše, e, pokud jde o tu revizi politiky. Já myslím, že jsme některé věci udělali dobře, některé méně, ale v zásadě Eh, spíše než něco úplně přehodnocovat, tak je mm, pomáhat, eh, eh, tak jak i řekli další poslanci, tedy pomáhat těm procesům. A k tomu, co řekl pan Peterle, já souhlasím eh, s tím, že je třeba mít takový regionální záběr, tedy eh, zaměřovat se na celý eh, region a mm, pokud jde o mm, tedy G8 a další, takže je třeba tedy brát do úvahy tedy tu rozdílnost těch různých vztahů. Já zcela souhlasím s prohlášením, že bez rozvoje není možný, možná demokracie, Eh, a pan Arlaky. Tomu bych řekl, myslím si, že ano, eh, naše politika v té zóně je důvěryhodná, není to snadné, ale všichni, všichni aktéři eh, víceméně se vyvíjí dobrým směrem a souhlasím s paní Arenou, s jejím komentářem zde aktivně působíme ve všech různých oblastech, eh, ve všech kontaktech, kde nám o to, aby se tam vytvářela zaměstnanost a také souhlasím s tím, co řekla o ženách. Potom task force eh, naše task force aktivně působí eh, a pracují na tématu politických stran A e, e, to, co jsme dělali se e, stranami ve střední východní Evropě, mm, takže to mm, my, tak, my tedy se snažíme to reflektovat a pracujeme tedy i s těmi politickými stranami v Jordánsku a pracujeme s odborovými svazy. Já respektuji to, co řekla paní Flotter, a ona tady již není. Uh, a tak i souhlasím zcela s panem Galerem samozřejmě. E, e, I já jako on pozitivně to vidím, vidím pana Čevaliho pozitivně a nadále budeme pracovat ve stejné linii a jak jsem již řekli předtím, k tomu pesimismu či optimismu. Tady nejde o optimismus či pesimismus, tady jde o každodenní práci s těmito novými aktéry, je to, na, eh, dlou, je to tedy velice dlouhá cesta a mm, ještě k tomu, co řekl pan Panceri, je třeba spolupracovat se všemi, se všemi stranami, se všemi silami, ještě čekáme velké změny, ale ti, kteří si myslí, že Turci jsou vzorem, a tady e, chci zdůraznit jednu věc, islámské e, strany vytváří eh, koalice se sekulárními stranami a to je tedy takový určitý model, určitý vzor, e, a, e, který je třeba rozvíjet. Pan velvyslanec Taylor. Takže prosím, aby to bylo anglosasky stručné. Děkuji, pane předsedo. kolega vyslanec Leon zmínil celou řadu těch problémů, takže já se zmíním pouze o těch, které zmíněny nebyly. Padla zde celá řada velmi zajímavých otázek. Začnu tím, co říkal pan Gates a další, kteří se ptali na smlouvu s Izraelem. A také padla otázka, myslím, od pana Tanoka, který se ptal na to, zda přerušíme naši pomoc, naši podporu, pokud dojde ke zrušení smlouvy. Náš kongres je tím znepokojen stejně jako vy. Náš kongres stanovil podmínku pro jakoukoliv naši pomoc Egyptu, jak vojenskou, tak civilní. Proto záviset na tom, zda Egypt bude dodržovat smlouvu s Izraelem. To je velice zásadní podmínka, kterou kongres stanovil. Naše exekutiva to bere velice vážně rovněž a rovněž to vážně berou egyptiané samotní. Pan Gates položil také otázku týkající se platformy muslimského bratrstva. Zde bych eh, chtěl zdůraznit, že, jak víte, Spojené eh, státy se připravují na volby a když se podíváte na politické platformy, tak by se vám mohlo zdát, že je zde jednak eh, ta politická platforma jednotlivých kandidátů a také na druhé straně ta vládní politika. Nicméně to jsou dvě oddělené věci. My se však samozřejmě snažíme dodržovat eh, respektive eh, naslouchat různým politickým stranám, eh, včetně islamistických stran ve zmíněných zemích a připravená je k tomu i naše administrativa na té nejvyšší úrovni. K tomu, co říkal pan Milan o Alžírsku, jsme nehovořili, respektive já jsem o něm nehovořil, protože to není ani úkol můj, ani ostatně pana Leona. Pokud jde o Sýrii, ta by se mohla dostat do našeho pole působnosti, pokud by tam došlo k, dalš, určitým náznakům demokratického přechodu. To samé platí i pro Jemen. A otázka od pana Kofola, která se týkala podpory občanské společnosti, jak v Egyptě, tak v Tunisku je to velice podstatná součást naší úlohy a budeme se o to brzy snažit i v Libii. Snažíme se podporovat různé šlosky občanské společnosti, podnikatele, ženy a tak dále. Také jste se ptali na probíhající aktivity v jak v Tunisku, tak v Egyptě, pokud jde o